morning, dear colleagues, dear guests. Please take your... Dobré ráno, vážení kolegové, posaďte se prosím. Začneme naše dnešní jednání. Naše meziparlamentní setkání o balíčku inteligentních hranicích. Toto je třetí sekce a dnes dopoledne se budeme zabývat eh, problematikou různých typů hranic. Všem nám je jasné, že hranice jsou velice rozmanité a že jakákoliv rozhodnutí, která budou nakonec učiněna, musí být proveditelná na všech různých typech hranic. My jsme se rozhodli pozvat eh, na tuto sekci tři mluvčí, tři řečníky, kteří pohovoří o hranici námořní, vzdušné i pozemní. Prosím řečníky, aby respektovali řečnickou dobu, abychom poté měli dostatek času na diskusi. Poté, co promluví naši klíčoví řečníci, budou hovořit eh, opět eh, dva členové parlamentu národních a poté jeden člen parlamentu evropského. Ti z vás, kteří, se, kteří si přejí zúčastnit se diskuse, tak eh, prosím, abyste vyplnili ty formuláře, tak jako jste to již dělali včera. Opět eh, na dnešek máme na první oddíl modrý formulář. Členové Evropského parlamentu se přihlásí zvednutím ruky. Jako první dnes bude hovořit pan Blomqvist z Finska bude hovořit o tom, jaká je situace na hranici pozemní. Prosím, pane Blomkviste, máte slovo. Děkuji mnohokrát, paní předsedající, vážení členové Evropského parlamentu a národních parlamentů, dámy a pánové. Jsem velice rád a jsem velice poctěn, že zde dnes mohu představit, s jakými úkoly se setkáváme na finské pozemní hranici a jak se díváme na balíček inteligentních hranic, jak by nám mohl v budoucnosti pomoci. My máme 3000 eh, kilometrů dlouhou hranici a můžeme ji rozdělit na ty problémy rozdělit na tři oblasti. V první eh, řadě eh, vzrůstá počet cestujících, za druhé lidé přijíždějí různými prostředky, vlaky, autobusy, automobily a Za třetí jsou zde určité technické záležitosti. Pokud se podíváme na nárůst počtu cestujících, ten je tedy neustálý. Jediný eh, pokles naznamenali v loňském roce z důvodu poklesu rublu. Nejvíce lidí máme během svátků na Vánoce. Můžete se podívat i na ten, to zachycení vpravo nahoře. Pokud jde o cestující z Ruska, ti budou patrně, eh, jejich počet bude dále narůstat. Pokud jde o profil těch cestujících, tak 70 z nich eh, pochází ze zemí Evropské unie. Nicméně na té východní hranici, tam 80 lidí přichází ze třetích zemích, především to jsou eh, tedy Rusové. Je potřeba provádět eh, pečlivé kontroly těchto lidí z třetích zemích, což ovšem vyžaduje spoustu času. A potřebujeme nové nástroje na usnadnění těchto kontrol. My jsme mnohokrát rozšiřovali naše hraniční přechody a samozřejmě jsme navyšovali i počty zaměstnanců. Avšak eh, to není dlouhodobé řešení pro budoucnost. A není to ani možné, protože máme omezené prostory a samozřejmě i omezený rozpočet. Dále, pokud hovoříme o pozemní hranici, musíme si uvědomit, že silniční spojení a další spojení je třeba projednávat se sousedními zeměmi, v našem případě s Ruskem. My třeba chceme něco udělat, ale pokud s tím ruská strana nesouhlasí, tak eh, to nelze provést. Proto potřebujeme modernější technologie na našich hraničních přechodech. Tento obrázek byl převzat z našeho národního systému vstupu a výstupu. Je tam vidět, že jedna ruská eh, žena za dva měsíce překročila hranici 36krát a není to žádná výjimka, takovýchto lidí je spousta. Pokud bychom takovýmto častým cestujícím mohli dát eh, možnost využívat eh, programu častých registrovaných cestujících, tak bychom ušetřili zdroje náš národní systém vstupu a výstupu, jehož obrázek vidíte, nám pomáhá, protože pohraničník vidí, že daná osoba několikrát překročila hranici a vždy postupovala v souladu se zákonem a je proto možno ji považovat za osobu s nízkým rizikem. Ve Finsku mají přístup do tohoto systému vstupu a výstupu i jiné orgány. A zde vidíte na obrázku pas osoby, která pravidelně překračuje hranici. Ten pas je zaplněn razítky a trvá pohraničníkům trvá asi 20 minut, než eh, spočítají, jak dlouho daná osoba strávila v šengenském prostoru. Takovéto pasy již prakticky neexistují. Náš eh, systém ale neumožňuje kontrolovat výstupy, protože daná osoba například překročí šengenský prostor eh, na finské hranici, ale poté již eh, ho opustí jinde. Většina cestujících eh, přichází ráno a odjíždí večer, takže máme každý den na našich hraničních přechodech dvě špičky. Na tomto obrázku se také vidíte naše specifické atmosférické podmínky. V zimě může být minus 30 stupňů, může mrholit, může eh, sněžit. A také je málo světla. Proto potřebujeme uh, mít odpovídající eh, nástroje a potřebujeme co nejjednodušší postupy na hranicích. Během kontrolách ve vlacích využíváme telekomunikačních technologií. Potřebujeme, aby ty nástroje byly kompaktní, malé, protože je nedostatek času. You may know, we carry out My provádíme ty kontroly ve vlacích za jízdy. Na tomto obrázku je taková ideální vyváženost, které bychom chtěli dosáhnout. Doufáme, že systém EES a RTP bude spuštěn co nejrychleji. Jak včera mnohokrát padlo, tak neudělat nic naprosto není reálnou možností. Pokud e, ta práce nebude provedena na úrovni Evropské unie, aby z toho měli prospěch všechny evropské země a aby ten systém hladce komunikoval, tak si každá země vybuduje svůj vlastní systém, tak jak jsme to udělali již dříve i my. A cena za to může být mnohem vyšší, než pokud bychom měli centralizovaný systém, který by řídila agentura EULISA. My se domníváme, že s pomocí balíčku inteligentních hranic eh, budeme moci eh, řídit eh, toky na hranicích stejně efektivně jako nyní, protože to pohraničníkům usnadňuje kontrolu, umožňuje to zachycovat dobu strávenou v šengenském systému a pokud budeme používat biometrické údaje, tak je snažší identifikace osob a dokumenty nejsou zneužívány a e, osoba je identifikovatelná, i když třeba pas je ztracen. V současnosti e, jsme třeba zjistili, že jedna osoba má šest různých eh, pasů, všechny jsou legální, ale na každém je jiné jméno. Často se také stává, že cestovní doklady se ztrácejí nebo jsou zničeny a poté je často velice náročné takovéto situace nějak řešit. Pokud eh, bychom eh, měli program pro registrované eh, cestující, tak by to urychlilo ty manuální pohraniční kontroly. Mnozí se domnívají, že tento program je přínosný pouze pokud je automatizovaný, ale není to pravda, umožňuje to i urychlení těch manuálních kontrol. My jsme ve Finsku již v praxi otestovali a simulovali systém EES a RTP pro cestující z třetích zemí, takže víme také, jak by to fungovalo spolu se systémem VIS a s šengenským informačním systémem, jak se o tom zde již včera hovořilo. A naše zkušenosti jsou skutečně slibné. V budoucnosti budeme v tomto testování pokračovat v rámci pilotního projektu, který vede a koordinuje EU LISA. V závěru bych chtěl říci, že z pohledu Finska a finské pohraniční stráže je balíček inteligentních hranic skutečně nezbytný. Umožní nám řídit eh, toky cestujících eh, efektivně i v budoucnosti, i pokud by se rozšířil režim osvobození z vízové povinnosti. Děkuji. Děkuji, pane Blomqviste. A nyní se podívejme hned na vzdušnou hranici. Máme zde pana Ronalda Harmsmu z Nizozemska. Je ředitelem operací Královského nizozemského maršálství. Prosím. madam. Děkuji, paní eh, předsedkyně. Děkuji vám za pozvání, vážení poslanci národních parlamentů a poslanci Evropského parlamentu. Pro nás jako pro pohraniční eh, stráč je eh, vývoj celého toho balíčku chytrých hranic velmi důležitý. Proto eh, se Nizozemsko společně s naším letištěm účastní i pilotní fáze vývoje tohoto projektu. Já odpovídám za fungování nizozemského četnictva, včetně pohraniční stráže a řeknu vám něco v nadcházejících minutách o nizozemském četnictvu a o zkušenostech, které jsme zatím s tím udělali a výzvách, na které jsme narazili a přijdu s několika náměty do budoucna. Za prvé, pokud je o naše úkoly, já vám tady nebudu um, dělat nějaký úplný přehled o uh, nizozemském uh, četnictvu. Nicméně eh, chtěl jsem zúraznit, že u nás uh, fungujeme eh, integrovaně. Jsme zároveň eh, policejní složkou, jsme složkou pohraniční stráže a také provádíme eh, vysoce riskantní operace z hlediska bezpečnosti. Takže ta, to spojení policejní a strážní ehm, složky je pro nás velice důležité a je to efektivní velmi. V současné době máme na léčišti asi 600 až 700 pohraničníků, kteří pracují na letišti. Jak se to na letišti vyvíjí? Minulý eh, rok jsme měli 55 milionů cestujících na letišti eh, ve Schipholu a to letiště každý den eh, nějakým způsobem roste. Nejde jenom o to letiště ve Schipholu, v Amsterdamu tedy, ale rostou i další západoevropská letiště, nebo evropská letiště a ten nárůst pasažérů určitě bude pokračovat. Je dobré mm, zjistit, že 40%, vědět, že 40% e, pasažérů přestupuje v Amsterdamu. To neznamená, že vstupují nebo vystupují z e, Schengenu na hraničním přechodu. Ovšem ještě několik dalších čísel. 65 tisíc lidí celkem pracuje na e, letišti v nějakém vztahu k letišti jsou tedy a a celý ten eh, proces eh, přispívá eh, zhruba 26 miliardy eur k nizozemskému HDP. Pokud je tedy o naše vzdušné hranice, tak už jsem říkal, že Schiphol je uzlové letiště v západní Evropě. Každý týden máme více než milion cestujících. Je tedy zřejmé, že mobilita na letišti je velice důležitá věc a samozřejmě je to důležité jak pro letiště, je to důležité pro cestující, ale i když na slajdu je napsáno, že my odpovídáme za efektivní kontrolu na hranicích, tak je pro nás důležité zachovat určitou úroveň mobility na letišti. Takže výzvou pro nás je, jak zorganizovat ty mechanismy kontroly hranic, tak abychom dosáhli té správné rovnováhy mezi mobility a mobilitou a bezpečností. Jaké výzvy tedy eh, před sebou máme? Už jsem o tom vlastně hovořil. Jak provádět rychleji kontroly eh, na hranicích, eh, chytřeji se stejným počtem pracovníků a na stejném prostoru. Letiště má jenom omezený prostor, kam může dále růst. Takže i pokud narosteme z 55 na 70 milionů cestujících, nemůžeme postavit více terminálů nebo do, jenom do určité míry, ale vždycky jsme omezeni. Takže potřebujeme více technologií a lepších technologií a musíme lépe využívat informace, které nám tyto technologie přinášejí. Tolik tedy takový stručný úvod. V nadcházejících několika pěti minutách se s vámi podělím o zkušenosti, které máme a, a, a o některé náměty. Se s vámi podělím. Máme samozřejmě automatizované eh, pohraniční eh, kontroly. Teď už máme už 56 těchto eh, elektronických bodů, těchto přechodů a v nadcházejících letech jich bude 70. Tyto brány elektronické ověří toho člověka, ověří dokumenty, porovnají ho s různými seznamy, používá s rozeznávání podle tváře a celý ten proces stále ještě kontroluje pracovní četnictva. Takže je to automatizované, ale stále na to dohlížíme. V tuto chvíli eh, se jedná jenom o evropské a šengenské země eh, a pasy, které mají elektronický čip. Nikdo jiný to používat nemůže. A minulý rok takto prošlo 8 milionů lidí, což možná vypadá, že bychom měli dobré srovnatelné výsledky eh, ke fungování systému, ale musíme si uvědomit, že to jsou pořád jenom zanedbatelná 3% celkového objemu pasažérů. A zvykání si na nového a na ten nový systém z našeho pohledu i z pohledu cestujících nás vedlo k závěru, že 18% eh, eh, cestujících, kteří procházejí tímto systémem, museli být, muselo být ještě dodatečně zkontrolováno. Dále používáme eh, program eh, registrovaných cestujících od roku 2001. Pokud eh, tedy se zapojíte do tohoto programu, tak vás četnictvo prověří a, řekne vám, jestli vás zapíše do programu nebo ne. Takže ten, ta firma nebo ten člověk, který o to požádá, se nedozví důvod toho odmítnutí možného jenom se dozví, jestli je to v pořádku nebo to není v pořádku. Ten náš eh, program pro registrované cestující eh, funguje na základě registrace eh, identifikace prostřednictvím duhovky a všechny informace o té duhovce jsou uložené na čipu, který jsou pacient, tedy pardon, cestující nosí a není, nejsou ino, uložené v žádné databáze. Děláme to ve spolupráci s americkými úřady a, a díky tomu ani nizozemští eh, cestující se dostávají snadněji do USA a naopak američtí cestující snadněji eh, projdou eh, s chybolem. Tenhle program už funguje 14 let a celé to zpracování potom je mnohem rychlejší než za normální situace. A potom také chci Eh, se s vámi podělil o několik zkušeností s výzovým informačním systémem, kde se používají otisky prstů. Jsme zjistili, že to eh, trvá hodně dlouho. Včera tady byla debata o přesnosti eh, otisků prstů v kombinaci s rozznáváním tváře. Z hlediska pohraničníka je odběr otisků prstů dlouhá věc. Musím uznat, že se systémem VIS jsme jinak celkem spokojeni. Efektivita se zvyšuje díky upgradeu a dostupným datům ve VISu. Implementace toho systému byla velice eh, složitá, bylo řada technických problémů. Náběhová křivka, pokud je o osvojení našimi eh, pohraničníky, byla poměrně eh, prudká, respektive takhle, trvalo to docela dlouho, než se to naučili takhle. A jak jsme byli eh, zvyklí, že ten cestující stojí před námi, tak mm, teď máme několik systémů, které kontrolujeme. A tohle je další systém. A to je také jeden eh, z mých závěrů na mém posledním slajdu. To, co potřebujeme, jsou systémy, které eh, budou schopné převzít jednoduché úkoly, jako skenování pasu, kontrolu autenticity a tak, pravosti a tak dále. Tento eh, lidský faktor vždycky bude důležitý a bude důležitý v tom faktoru. A zaváděním chytrých technologií eh, se pohraničník může eh, více soustředit na cestujícího, který je před ním. Je také nezbytné přicházet s chytrými inovativními řešeními, protože díky nim mobilita a bezpečnost se budou zvyšovat. A Důležité je to nejenom mít tu techniku, ale taky používat. A důležité ponaučení pro nás bylo, že pokud se má i více používat informace, tak je třeba reorganizovat procesy přes zavedením nějakého systému. Nedělat to až během fáze implementace. A poslední závěr je, že je, se týká interoperability systému, nejenom VISu a SISu, ale také eh, databáze Interpolu o ukradených nebo ztracených cestovních dokladech, a nebo také integrace se systémem vstup-výstup a nebo RTF. Kdyby tohle všechno bylo integrováno, tak by nám to opravdu pomohlo při vykonávání našich úkolů. Děkuji vám za pozornost. Děkuji vám, eh, pane Hanusma. A než dám eh, slovo poslednímu řečníkovi na tomto panelu, tak eh, vyzvu kolegy z národních parlamentů i z Evropského parlamentu, aby si rozmýšleli otázky, žádali o řečnickou dobu. Prosím, abychom mohli navázat plodnou debatou po následujícím vystoupení. A teď požádám panu, pana Barcelo Arjonu ze Španělska, aby nám něco řekl o námořních hranicích. Eh, buenos días. Yo le la Dobré dopoledne. Budu hovořit španělsky. Chtěl bych v první řadě poděkovat za pozvání. Jsem velice rád, že jsem se mohl přijet. Já jsem od roku 2003 eh, příslušníkem španělské pohraniční stráže a jsem tedy ten, kdo stojí v první linii, to znamená, já fyzicky kontroluji pasy a jsem přímo v kontaktu s osobami, které na hranici přicházejí. Nyní uvidíte krátké video operací, které v létě probíhají v Algecirasu, což je nejvýznamnější španělský přístav, kam přichází největší počet lidí. To video bylo natočeno v rámci operace Minerva, která probíhá ve Španělsku každé léto a v podstatě je to takové zhrnutí toho, jak to vypadá. Doufejme, že to bude fungovat. Takže je to takové zhrnutí těch různých problémů, se kterými se setkáváme při kontrolách pasů, ale obecně na hranicích v přístavu je celá řada různých situací. Takže prosím o to video. Zdá se, že to nefunguje.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 Eh, bien, bueno, por el vídeo lo que se, lo que se señalaba era eso, ¿no? El, el trabajo del... Dobře, takže uvidíme. A poprosil bych tedy o další obrázek. Don't really know what's happening now. Eh. Paní předsedkyně, bohužel nevím, co se děje.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 So that, these are the slides you wanted to do. This is the video. This is the video. Yeah. Okay. Takže toto již je to video. Okay. It's with music, but okay, it's, uh... <laughs> Měla by tam být také hudba, ale dejme tomu. So, esto es un pequeño ejemplo de lo que ocurre. Bueno, Toto je tady malý příklad eh, toho, jak probíhají ty operace. Takovéto operace probíhají nejen ve Španělsku, samozřejmě i v mnoha dalších zemích. Takto to na hranici vypadá během celého roku, ale v létě vzrůstá počet lidí, kteří hranici přecházejí. Toto jsou tedy přístavy Algeciras, eh, Tarifa a Ceuta. Jeden z problémů, se kterým se setkáváme, je to, že často máme obrovský prudký nárůst počtu cestujících. Během roku je to víceméně stále ty počty lidí, ale v létě často dochází k velkému nárůstu a je tedy třeba kontrolovat mnoho pasů. Takže toto bylo to krátké video, několik eh, obrázků zachycujících to, jak to na hranicích vypadá a nyní můžeme tedy přejít k té prezentaci samotné. Pasamos hacia adelante. Otra más.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 zde je vysvětlená ta operace Minerva, to znamená to, co v jejím rámci probíhá během léta v přístavu Algeciras. Já nebudu hovořit příliš dlouho, takže stručně k té operaci probíhá v letních měsících. Zde bych vám chtěl stručně vysvětlit jak eh, to vypadá při přechodu z evropského kontinentu na africký kontinent. Zde vidíme zátoku u přístavu Algeciras a blízkost eh, obou kontinentů eh, znamená, že jak v Algeciasu, tak na, tak na africké straně na eh, tarifě je velmi eh, vysoký provoz. Algeciras je největší přístav ve Španělsku, pátý největší přístav v Evropské unii. Můžeme jít eh, dál. Zde vidíte vzdálenosti mezi Španělskem a Marokem. Prosím další obrázek. Toto jsou eh, technické prostředky. Já jsem eh, již na své pozici dlouho, ale vidím to neustálé technické zlepšování. Máme k dispozici také více informací. Tyto fotografie jsou z minulé neděle a opět je vidět, že těch technických prostředků máme dostatek. Zde jsou různé přístroje, které využíváme pro pohraničníky. Došlo k jakési revoluci, protože dříve jsme vše prováděli ručně a nyní máme ty přístroje a vlastně všechno je za 10 vteřin hotové, což je skutečně skvělé. My jsme dříve museli jména cestujících ručně zapisovat do různých databází. Nyní vlastně to přeložíme k tomu přístroji a tento automaticky zkontroluje v různých databázích ve PSISu, v Interpolu. Toto tedy vidíme my, jakožto pohraničníci, když kontrolujeme nějaký pas, vidíme tam eh, vstupy, výstupy, jak dlouho daná osoba strávila ve Španělsku, jak dlouho byla mimo Španělsko. Toto všechno vidíme velice rychle, je to vše velice účinné nemusíme nic razítkovat. My jsme eh, zde před chvílí eh, viděli eh, fotografii pasu toho finského, kde ta razítka byla krásně vidět, ale ne vždy tomu tak je. Někdy třeba se pas promočí, poškodí a je velice obtížné to vše rozšifrovat. Takže toto je obrázek, který vidíme pomocí těch eh, technických přístrojů a v podstatě za 30 sekund může pohraničník provést eh, určitý drobný, určité drobné vyšetřování, může aniž by ho rozpilovali nějaké ty manuální úkony, může s danou osobou hovořit. Poprosím další obrázek. Máme také samozřejmě eh, infračervené světlo a tím identifikujeme ty základní bezpečnostní rysy pasu. Pokud se nám něco nezdá, tak eh, to pošleme do druhé linie, kde probíhají další kontroly. Samozřejmě můžeme odebírat otisky prstů a tím samozřejmě si ověříme, zda daný pas skutečně patří dané osobě, nebo zda došlo případně k nějakému pozměnění. Na dalším obrázku vidíme seznam činností, které na hranicích provádíme, tedy nejen na hranicích, ale v přístavu Algeciras obecně. U nás nedochází k příliš velkému počtu žádostí o azyl. V posledních eh, roce jsme vyřizovali pouze dvě žádosti o azyl. Ale velkým problémem je například obchodování s odcizenými vozidly. Tam nám také pomáhají ty technické prostředky, protože můžeme zachytit, kdy daná osoba s vozidlem odjíždí, kdy přijíždí. Toto jsou opět fotografie, které situací, se kterými se můžeme setkat, například nelegální vstupy občanů. Takže tímto chci ukázat, že netrávíme čas pouze kontrolou pasů, že těch problémů je daleko více. Lidé například odjíždějí do Maroka s dodávkami naplněnými různými věcmi. Zdá se, že tam mají pouze nějaké kufry, ale nakonec se zjistí, že je tam že je ta dodávka plná toho. Mezi těmito aktovkami jsme našli například aktovku jednoho okradeného člena Evropského parlamentu, takže jsme potom eh, zachytili to odcizené zboží. Takže toto vše bylo v té dodávce, kterou jste před chvílí viděli na tom předchozím obrázku. Opět eh, díky tomu technickému vybavení můžeme mnohem lépe vše kontrolovat, například padělání peněz. A zde máme takovou krátkou statistiku za uplynulý rok. To je z mé strany vše. Děkuji, že jsem vás příliš nenudil a děkuji vám tedy za vaši podporu jménem příslušníků pohraniční stráže, kteří pracují v první linii a uvítáme jakákoliv další zlepšení. Děkuji mnohokrát za pozornost. Uh, Děkuji pánovi Barcelo Archonovi a nyní uh, zahájíme rozpravu. Nyní dáme slovo kolegům z národních parlamentů a pak uh, z kolegovi z Evropského parlamentu. Pan Beres, místo předseda právního výboru eh, litovského parlamentu. Děkuji. Včera jsem s překvapením eh, vyslechl otázku kolegy z Itálie, jaký je um, smysl toho systému, tedy uh, počítat nebo sledovat ty, kteří zůstávají dl- příliš dlouho v, v Evropské unii, to je důležité, ale jak uh, jsem uh, si všiml, tak je tady více cílů toho systému. Chorvatský kolega se, se ptal, zda by to neohrozilo uh, cestovní ruch. To je důležité i pro Letvu. Máme mnoho Bělorusů, Ukrajinců, Rusů také. Uh, kteří eh, jezdí do Litvy pro, za rekreačními účely na víkend, na měsíc. Kolega z Finska o tom také mluvil. Tento program, o kterém mluvíme, se týká rozvoje e, turistiky a relaxace, mm, aplikace systém by měla být digitální, nemělo by to před vytvářet e, další zátěž pro konzuláty nebo hraniční přechody. Dovolte, abych řekl něco o systému vstupu a výstupu do Evropské unie. Já podporuji švédského kolegy, který řekl, že nejprve se musíme zaměřit na bezpečnější hranice. Jak toho ale dosáhnout, aniž by byly inteligentnější? My, litevci, jsme z členského státu, kde existuje e, systém vstupu a výstupu, ale když Mm, příslušník třetí země vstoupí do šengenského prostoru, co se stane později? Šengenský kodex předpokládá, že eh, je třeba deklarovat místo pobytu v členské zemi, ale ne všechny členské země aplikují tento požadavek, včetně Litvy. Možná by komise měla iniciovat povinný proces, aby tento požadavek byl skutečně aplikován ve všech členských zemích. Děkuji. Jako další má slovo pana Znár z španělského senátu. Je to tedy eh, předseda výboru pro vnitřní záležitosti. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Včera odpoledne a i dnes dopoledne jsme poslouchali řečníky, kteří hovořili o legislativním balíčku a poté řadu odborníků, kteří diskutovali podrobněji o té naší problematice. Pro mne a myslím si, že i pro další členy parlamentu to je skutečně velice informativní setkání. A je to určitý základ pro naši další práci. Na základě toho, co jsme dnes slyšeli, například to o tom, co probíhá na nizozemských eh, letištích, nebo z toho, co říkal náš eh, španělský kolega o španělských eh, hranicích, o kterých všichni víme, že jsou velice problematické, zvláště některé, tak z toho všeho vidíme, že je velice důležité usnadnit tu práci při vstupu lidí na naše území a volný pohyb. Včera jeden e, z kolegů vyjádřil určité znepokojení nad tím, že pokud budeme mít e, více těchto opatření, tak bychom mohli ohrozit e, cestovní ruch. Ale a uvědomme si, že Španělsko je jednou ze zemí, kam přijíždí nejvíce turistů na světě. Já si myslím ale, že tyto obavy mít nemusíme. My se domníváme, že je důležité usnadnit vstup eh, občanů na naše území, ale nesmíme zapomínat eh, na bezpečnost, eh, zvláště v našem stávajícím světě. Prostě bezpečnost nemůžeme považovat za méně důležitou. Je samozřejmě důležité usnadnit přístup osobám a jejich volný pohyb prostřednictvím toho legislativního balíčku, ale důležité je mít na paměti i bezpečnost a domníváme se, že by to vše mělo proběhnout co nejrychleji v těch lhůtách, o kterých se hovořilo již včera. Já si odsud odnáším v zásadě dva závěry. Za prvé, španělský, ve španělském parlamentu má ta skupina, která tedy podporuje eh, vládu, podporujeme tedy tuto iniciativu Evropského parlamentu a za druhé, vzhledem k té otázce bezpečnosti se domníváme, že je třeba poskytnout samozřejmě určité záruky, ale že do toho systému by měly mít přístup i bezpečnostní a policejní složky. To si myslím, že jsou takové dva hlavní body, které si odtud odnáším a prosím počítejte v tomto s podporou zástupců jednotlivých národních parlamentů. Děkuji. Mrs. Fajon. Paní Fajon, děkuji. Paní předsedkyně, děkuji za vaše cené příspěvky. Bylo to velice zajímavé vás vyslechnout. Vy jste um, zúraznili něco, co, čeho jsme si my vědomi, že v příštích letech, měsících bude do Evropy cestovat stále více lidí. A je potřeba Eh, zajistit, aby Evropa byla atraktivnější, aby existovaly mechanismy, které by nejenom zabezpečily hranice, ale také urychlily všechny postupy. Na hranicích jsou ty podmínky různé, mm, někde eh, může se to lišit v létě, v zimě a podobně. Já bych eh, každému z vás chtěla položit konkrétní otázku. Vy máte mm, k technické, protože máte sáhlé zkušenosti. Vy jste řekl, že ve Finsku je Mm, systém vstupu a výstupu a systém RTP. Vy jste mluvil o tom, jak je to efektivní a jak rychle, jak to může urychlit ten postup, ale to nestačí. Ale nezmínil jste vůbec, kdo eh, zpracovává ta data, jak dlouho je uchováváte, kdo k ním má přístup. To by byla moje otázka. Kdo tedy se zabývá daty cestujících a jaké je vaše doporučení, když, eh, co se týče biometrických informací? Jistě máte zkušenosti, eh, co je dobré, vy eh, z Nizozemí na letišti jste hovořil o tom, jak je důležité mít eh, fotografii. Jaké bylo vaše doporučení na základě vašich zkušeností? Nyní máme pilotní projekt, kde diskutujeme, posuzujeme, zda je dobré eh, mít deset otisků, čtyři otisky, fotku nebo kombinaci obo, obojího. Každopádně Já bych eh, si přála, aby to bylo co nejméně, aby nebyla tak velká kontrola. Jaké je tedy vaše doporučení? Mě překvapilo, když jste říkal k tomu registr, programu registrovaným cestující, že jste řekl ano nebo ne bez vysvětlení. Proč tedy někdo mm, někdo je odmítnut jako uh, k zařazení do toho systému? Jaké jsou podmínky? i za jakých někomu dovolíte, aby byl členem RTP. Dále chci zdůraznit to, že mluvíme o potřebě lepší technologie, ale s touto technologií eh, budeme to skutečně oprávněné vzhledem k nákladům, které to bude stát a to je eh, také naše, náš hlavní jaksi mm, problém v Evropském parlamentu, za jakých okolností mm, mm, budeme, zabraníme situaci, aby ne každý cestující do Evropy byl potenciálně podezřelý. Děkuji. Paní Fajon nyní eh, z Nizozemí, z sněmovny eh, reprezentantů pan Quaker. Paní Keuken, omlouvám se, eh, paní Keuken, to je obtížné jméno. Já nejprve chci poděkovat paní předsedkyni za příležitost, za organizaci eh, tohoto důležitého setkání. V Holandsku jsou eh, mm, jsou samozřejmě vyvolává znepokojování ty náklady tohoto balíčku. Plus Eh, otázky týkající se soukromí osob, které jsou, budou ovlivněny tím touto dohodou o balíčku inteligentních hranic. V tomto smyslu bych chtěla položit tři otázky. Především na panu na Hansmo z Nizozemí, ale také chci požádat kolegy z Finska až eh, Španělska, aby se zamysleli nad otázkami, které položím. Za prvé, hm, rozuměla jsem panu Hansmovi správně v tom, že je pro jednoduchý systém, systém mm, rozeznávání podle obličeje a nikoli eh, systému, který by obsahoval i otisky prstů. Druhá otázka. pokud by to byl jednoduchý systém, bylo by to dostatečně bezpečné, pokud by to bylo pouze na základě fotografie a mm, dále bylo by vhodné, aby se to používalo jako um, sekundární cíl, tedy pro orgány Eh, uplatňování práva. A byl byste pro, aby to bylo dostupné těmto složkám. A proč je tak důležité pro mé, mm, pro mé, proč je to tak důležité pro mé kolegy v holandském parlamentu? Ne, Uh, proto, jak řekl kolega ze španělského parlamentu, uh, aby to bylo jaksi, a, aby tam byl sekund, ten sekundární cíl přístupu těch represivních složek. Děkuji. Z Itálie, z italského senátu, pan Krejmi. Děkuji. Já bych chtěl nejprve pro litevského kolegu jednu věc upřesnit. My souhlasíme se systémem inteligentních hranic, s tím, aby se aplikovaly vyspělé technologie. Jde o ty cíle. Zvláště ty cíle v oblasti bezpečnosti, které nám připadají trochu nepřiměřené tomu systému, který zde chceme zavést. Šlo tam například o ty osoby, které překročí povolenou délku pobytu. Nyní ale bych se chtěl vyjádřit k té dnešní diskusi, zvláště k tomu, co říkal pan Harmsman, který hovořil o systému, kde informace o cestujících, informace biometrické, jsou v zásadě uloženy v tom cestovním dokladu samotném a ne v nějakém centrálním systému. kde tedy je o informace týkající se vstupu a výstupu cestujících. A to by možná byla hypotéza, kterou bychom se měli zabývat, protože bychom tím mohli vyřešit určité problémy týkající se ochrany osobních údajů, o které jsme včera také hovořili. A potom e, k tomu, co říkal pan Archona ze Španělska. Pokud jde o používání těch e, systémů v tom prvním testu, v té první fázi, uvidíme, jak to dopadne v, té, v tom dalším návrhu, tak tam se hovoří o skenu duhovky, otiscích prstů a tak dále. Jak je možno toto aplikovat jednoduše v situaci, kterou jsme viděli na tom videu, kde je třeba loď, ze kterého vyjíždějí automobily s cestujícími. Mě by zajímalo, jestli ty systémy, které chceme používat, můžeme v té situaci skutečně použít, zda naopak takovéto přístroje nespomalují celou tu operaci, protože cestující musí být z toho dopravního prostředku a tak dále v praxi by mě to takto zajímalo, protože pokud eh, se v tom systému rozeznávání objeví jedna jediná trhlina, tak už ten systém není zcela bezpečný. Takže zajímalo by mě, zda skutečně v praxi je to použitelné. A ještě poslední otázka k tomu programu eh, rozeznávání cestujících, eh, častých cestujících, o kterým hovořil finský kolega. Zde by mne zajímalo, zda ten eh, systém je placený tak eh, jak se to objevilo v tom původním návrhu, v té technické zprávě, která dosud byla provedena tedy pokud cestujících se vstoupí do toho programu registrovaných častých cestujících, musí za to zaplatit. Děkuji. Děkuji, pan Díaz de Mera. Gracias. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji, Kingo. Já nemám ani tak otázky, jako spíše několik komentářů, které snad eh, nám všem mohou přispět. Vycházím ze zkušeností svých a ze zkušeností Tany. My jsme zde nyní eh, slyšeli o problematice na třech typech hranic. My jsme navštívili Šipholské letiště a také madridský Barachas. Známe samozřejmě i námořní hranice z přímé zkušenosti, kde dochází k velkým migračním tlakům a brzy se seznámíme i s pozemní hranicí finsko-ruskou eh, díky finskému kolegovi, který sedí za mnou a který nám eh, zaručí, že náš program bude, bude skutečně eh, velice obohacující, protože budeme se účastnit eh, těch eh, kontrol na třech eh, konkrétních místech na finsko-ruské hranici. Já bych kolegům z národních parlamentů chtěl doporučit, aby v rámci vašich kompetencí, abyste skutečně lépe vizuálně pochopili, složitost tohoto legislativního balíčku o inteligentních hranicích, abyste se jeli podívat na ty hraniční přechody. Je to velice důležité právě u letiště Schiphol v Amsterdamu. To je skutečně velice zajímavé, my jsme to viděli. A důležité je podívat se také na ty hraniční přechody pozemní, například eh, na ty finské, kde jsou velice zvláštní klimatické podmínky, prostorové podmínky. A také samozřejmě bylo dobré, že jsme se seznámili s tím, jak to probíhá na námořní hranici v přístavu Algeciras. Možná bych eh, měl jednu otázku, doplňující otázku k tomu, na co se ptal předchozí řečník. To eh, rozeznávání eh, v tváří a další bezpečnostní prvky na Šipholu, tak eh, zde je ještě jedna zvláštnost na tomto letišti, že častí eh, cestující mají možnost pomocí kartičky, za kterou zaplatí, využít zvláštního průchodu, který je velice snadný Nás by zajímalo, v čem vlastně spočívá tato průkazka, tato kartička a kolik stojí. A potom ještě jedna věc, ale o které budeme asi hovořit v tom eh, následujícím panelu. Jde mi o ty existující systémy, tedy nikoli ty, které jsou předmětem toho legislativního balíčku. Kdo vlastně řídí ty nebo kdo pracuje na těch hraničních přechodech? Jakou má odbornou kvalifikaci? Jsou to policisté, jsou to vojáci, jsou to pohraničníci? Na to je třeba se zaměřit, abychom lépe pochopili to, o čem budeme hovořit v tom příštím panelu, to znamená přístup těch bezpečnostních složek. Na amsterdamském eh, letišti to královské četnictvo, to je tedy asi těch 6 tisíc eh, pracovníků a to jsou v podstatě ale vojáci. Španělský kolega hovořil o tom, že tam vlastně kontroly hranic provádějí policisté. Ty tři země, které již mají ty systémy, tak kdo tam řídí hraniční přechody? Jak eh, to tedy provedeme s, tou, s tím přístupem do databází? Dáme ten přístup, tedy změníme to a dáme ho pouze civilním osobám? To je také významná otázka a já se těším na reakce a chtěl bych mnohokrát poděkovat za ty tři velice zajímavé prezentace, které jsme si vyslechli. Diaz de Mera. Děkuji, pane Diaz de Mera. A nyní se uh, dám slovo zpátky členům eh, národních parlamentů, prosím, omezte řečnickou dobu na tři minuty maximálně, protože máme eh, poměrně eh, hodně intervencí před sebou a musíme dát nějaký čas našim řečníkům. Takže z Turecka, z tureckého národního schromáždění pan Agdak. Děkuji, Sayın Başkan. Avrupa Komisyonu akıllı sınırlar paketi olarak adlandırılan yasa tekliflerini ilk legislativa, legislativní balíček inteligentní hranice byly, se dostaly do našeho parlamentu v roce 2013. Jsou tam dva, dvě hlavní témata. Systém vstupu a výstupu, který má uh, označit ty, kteří, nebo nalézt ty, kteří překročili dobu víza. Uh, Eh, je identifikační číslo, číslo pasu, datum výstupu i otisky prstů jsou eh, do systému eh, zadány. To povede k frontám. Program registrovaných cestujících je vnímán jako alternativa, který by umožnil urychlený vstup přes brány, aby byl zajištěn rychlý postup. Když se podíváme na tyto návrhy všechno v rámci inteligentních hranic, tak mm, evropští občané by byli předmětem sběru dat a mm, tedy ne, mm, neevropští občané mm, fronty by měly být eliminovány pomocí systému rychle, rychlejšího vstupu. Nevládní organizace které podpořují práva migrantů, obhajují to, aby tyto systémy byly produktivnější. 170 milionů lidí bude předmětem sběru dat, což je kritizováno některými nevládními organizacemi, je to pochopitelné. Migrace je velké téma v Turecku v posledních letech. Z důvodu občanské války 1,6 milionů uprchlíků se dostalo do Turecka ze Sýrie. Toto stálo 4,5 miliardy euro tureckou vládu. Jezídové. 19 tisíc jezídů uteklo do Turecka z Iráku z důvodu války. Turecko podporuje projekt inteligentních hranic jako celkově e, produktivní projekt. Děkuji. Další je příspěvek z Chorvatska, pan Kregar. Mm, děkuji, paní předsedkyně. Včera jsme vedli obecnější diskusi, dnes e, máme před sebou e, osoby, které pracují v první linii a ti mají jinou perspektivu, ta je praktičtější, co se týče inteligentní hranice. My si um, musíme uvědomit, že hlavní problém je ekonomický. Každý rok počet cestujících stoupá o 5 až 10 Chorvatsko není v Schengenu, ale máme více než 150 milionů návštěvníků. Je to velice komplexní operace, kont, eh, jejich tedy kontrola na hranicích a mm, při určitém respektování lidských práv a právních standardů. Máme poměrně uspokojivý systém. Otázka je, jak integrovat tento systém, náš systém do komplexnějšího evropského kontextu. Především mám na mysli náklady. Náklady pro národní systém, nebo náklady, ne, ten národní systém jsou velice vysoké. Pokud se tím především, pokud to bude na, na úrovni Evropy ko, takovýto koherentní systém by musel respektovat lidská práva, důstojnost cestujících a všech možných um, pasažérů, politická i právní standardy. Také to je ale technický problém. Tato diskuse je výborným příkladem um, potřebujeme koherentnější, in, více integrovaný systém technicky, protože máme zkušenosti s zaváděním nových technologií v různých oblastech ekonomického společenského života. V době, kdy jsme neměli koherentní strategické problémy. My jsme tedy vynakládali hodně času a energie na systém, který není kompatibilní a pravděpodobně nemůže být integrován eh, efektivně, ekonomicky efektivně. Po tomto praktickém úvodu do problému mám na mysli to, mám na mysli otázku tedy flexibility a nákladů. Budeme muset velice brzy rozhodnout, jaké budou technické předpoklady pro zavedení nového balíčku inteligentních hranic a také musíme mít na mysli čas, dobu, doba, čas utíká a velice rych, brzo bude, dojde k novému technologickému pokroku, novým ekonomickým tlakům, mm, aby mm, změny na hranicích se urychlily. Ten finský příklad byl poměrně jasný. Jsou chvíle, kdy není dostatek personálu na hranicích a máme také dny, kdy není potřeba, aby tam bylo víc personálu. Máme tady jaksi špičky a propadek. Z tohoto důvodu ehm, tlak na technologii je poměrně vysoký. Je tady, tady imperativ, aby ty systémy byly méně nákladné. Děkuji. Děkuji, tímto musím uzavřít seznam řečníků. Máme ještě tři osoby z mm, národních parlamentů a tři z Evropského parlamentu. A pak dám slovo eh, řečníkům. Pan Halaho. Děkuji, paní předsedkyně. Pan um, podplukovník Blumfest um, ehm, zmínil problém uh, Eh, mm, případů, kdy eh, cestující používají více pasů. To by se dalo mm, odstranit pomocí biometrických dat. To jsou situace, kdy používají dokument, který patří někomu jinému. Eh, také se chci zeptat, jak obvyklé je, ta, obvyklé je toto zneužívání a zda držitelé těchto více pasů jsou z konkrétních zemí nebo regionů. obecně eh, k během včerejší diskuse se ukázalo, že je tady určité nedorozumění, že ten balíček inteligentních hranic eh, hm, přináší nové omezení vstupu eh, občanů třetích zemí, což přispívá k pevnosti Evropách. Já chci říci, že tomu tak není, že úkol li pohraničníků budou stejné, ale s technickými zlepšeními tyto mm, jejich úkoly budou plněny s menšími časovými náklady a rychleji. Děkuji vám a nyní z Belgie předseda mm, výboru pro vnitřní záležitosti pan Vermeulen. Děkuji, paní předsedkyně. Členské státy Evropské unie eh, nejsou eh, oddělené ostrovy od zbytku světa a eh, Musíme také spolupracovat s dalšími zeměmi ve světě, které používají sofistikované systémy hraniční kontroly. Měli bychom více používat biometrické technologie na jednu stranu pro kontrolu identity zcela zřejmě na základě eh, skenování rohovky, eh, rozpoznávání obličeje nebo eh, otisku prstů a také by to mělo usnadňovat systém, tedy ten proces. Ve Španělsku a Nizozemku jsme slyšeli, že se klade důraz na urychlení toho procesu. Ale stejně efektivně musíme být schopni působit na všech nižších hranicích Evropské unie. Tady k tomu se, eh, proto se stavila Belgie eh, kriticky eh, na, k tomu návrhu IRIS, ale jsme pro ten návrh, ten, pro ten balíček těch hranic. Víme, že je třeba tomu věnovat pořádně času pro technické studie a pilotní projekty. Vzhledem k nedávnému dění eh, v roce 2015 eh, určitě chceme poukázat na eh, aspekt přístupu policejních složek v rámci debaty o terorismu. Taky je tady jasná otázka ohledně toho, zda by se ten návrh nedal urychlit, protože to je docela efektivní věc pro potírání terorismu. Ale je tady samozřejmě také eh, hrozba, nebo obecná obava, eh, pokud jde o nákladovou stránku toho systému. Ty náklady budou velmi vysoké. Eh, je zřejmé, že ta cena poroste. Ve spoustě zemí i u nás doma tady musíme šetřit v Evropské unii v nadcházejících letech a bude to opravdu velice politicky obtížné jak šetřit na jednu stranu a na druhou stranu, tak na druhou stranu investovat. A pokud jde tedy o eh, ty náklady a eh, o ty přínosy, tak se musíme vždycky tohleto eh, mm, velice dobře zvažovat. Jaké to má tedy přínosy takové investice Musíme se podívat na to, jak to vypadá v tom Nizozemsku a jak se celý proces díky tomu zefektivnil. Děkuji. Já vám také děkuji. Paní Alvarez ze Španělska. Bohužel bez mikrofonu. Sí, muchas gracias por promover. Děkuji mnohokrát za zorganizování tohoto setkání členů parlamentů. Myslíme si, že je velice přínosné. Také bychom se asi měli zamyslet nad možností, aby národní parlamenty zopakovaly podobnou debatu v jednotlivých členských státech, protože se domnívám, že je to téma, které není dostatečně studováno v jednotlivých zemích. A mám dvě otázky. Já mám pocit, že jsou zde dvě odlišné pozice. Byť je zde jeden společný cíl. Všechny osoby, které hovořily, hovořily o tom, že vnější hranice jsou naším společným problémem a také, že je třeba usnadnit přechod hranic, eh, zrychlit ho, umožnit hladší přechod eh, cestujících, na tom se asi také všichni shodneme. A zdá se, že jaksi nepřímo je zde takový spodní prout, který působí, že se neschodneme v určitých věcech. Máme totiž někteří určitá podezření, určitý neklid, který z toho, že neexistují dostatečné záruky ochrany osobních údajů, dále určité obavy z nekontrolovatelného přístupu k biometrickým údajům a mnozí členové parlamentů skutečně jsou tímto znepokojeni. A co tam vlastně za tím strachem je? V zásadě je to možná to, že ten sekundární cíl, o kterém zde hovoříme, je vlastně pro mnohé z nás tím primárním cílem. A to je problém. Ty záruky, o kterých zde hovoříme, by asi neměly být brány jako překážka realizace tohoto systému, ale pokud tedy se omezíme na technickou a ekonomickou diskusi a ponecháme stranou otázky týkající se záruk pro ochranu osobních údajů, tak pokud bychom od toho odhlédli, tak eh, je to velká chyba. A vlastně by se tím eh, rozšířila ta propast mezi těmi, kteří chtějí zaručit hladší průchod hranicemi a těmi, kdo, kterým více leží na srdci ochrana osobních údajů. Takže o tom bychom ještě měli hovořit podrobněji. A potom ještě se chci obrátit na eh, španělského kolegu, zda by nám mohl říci, jak dlouho lidé v přístavu Algeciras průměrně v létě čekají během té hraniční kontroly. Děkuji moc krát. Thank you. Uh, my... Děkuji. A teď pan López Aguilar. Sí, gracias, Kinga. Eh, yo también eh, quiero sumar... Děkuji, Kingo. Já se chci také připojit eh, k této již pokročilé rozpravě a k té legislativní iniciativě, která bude mít eh, dopady v našich eh, členských státech, protože balíček inteligentních hranic je jistě mít bude. My o tomto balíčku diskutujeme ze všech možných úhlů. A v této sekci tedy diskutujeme eh, zvláště o těch národních zkušenostech, které mají pohraničníci na vnějších hranicích, a to jak na letištích, tak na námořních hranicích. Já jsem velice pozorně poslouchal především to, co říkal pracovník eh, ze Španělska z přístavu Alchisíras, ne všichni v Evropském parlamentu vědí, že je to strategický přístav, který je důležitý pro celou Evropskou unii, protože tam přichází do Evropy obrovský počet cestujících, kteří přijíždějí pravidelně. Respektive eh, pravidelně tedy přijíždějí, zase odjedou a také Samozřejmě to dělají legálně, jsou to především sezónní pracovníci, kteří vlastně jsou konkrétním projevem té legální migrace. To znamená, oni nám eh, pomáhají zajišťovat služby, zajišťovat eh, veřejný sektor a mě by zajímalo, zda se počítalo, jakým způsobem by, nebo jak by ten balíček inteligentních eh, hranic dopadl na tyto pravidelné cestující. Zda by to mělo nějaký eh, multiplikační efekt protože těch sezónních pracovníků, kteří přicházejí ze severu Afriky do Španělska, je skutečně mnoho. Takže by mne zajímalo, zdá se nějak odhadovalo, jak by se to v takovémto obrovském počtu ty usnadněné to usnadněné přecházení hranic projevilo. Hovořím o tom také proto, protože eh, často zde tu migraci vidíme jako něco velice negativního, ale my nesmíme zapomínat na to, že zde máme i velice důležitou a přínosnou migraci legální. Děkuji. Thank you. Děkuji panu Lopezi Aguilarovi. A ještě se obracím na pana Tota z Maďarského parlamentu. Köszönöm si, peno? Děkuji, eh, paní předsedkyně. Eh, jsem rád, eh, že zde mohu vystoupit za náš parlament. Ten evropský eh, systém ochrany hranic eh, zásadně eh, přispívá k vnitřní bezpečnosti v Evropské unii a u nás má ochranu a hranic zastavenosti policie a jejich práce by se značně usnadnila. Dnes už potřebují mít informace pro přístup k tedy eh, z tohoto eh, systému, aby mohli bojovat také s eh, přeshraničním zločinem. A také je důležité, aby ta registrace neprodlužovala dobu, kterou je třeba překročení hranic. Já bych rád upozornil na to, že razítka v pasech neobsahují jenom informace úřadům, ale také pro uživatele, protože tam jsou vyznačena vstupní data eh, na tady vstup eh, do teritorie Evropské unie. Čili ehm, bych upozornil na to, že až bude ten systém implementován a už nebudou eh, v pasech razítka, tak by mělo existovat nějaké řešení pro toto, aby cestující byli schopni sami zjistit přes internet, dejme tomu, kdy vstoupili do Evropské unie, tak aby si to mohli sami spočítat. Děkuji, paní Reverend Bonfoy. Merci. Děkuji. Já mám otázku na pana Harmsmu. Vy jste velice podrobně vysvětlil, jak probíhají moderní kontroly cestujících na letišti ve Skiphallu v rámci vašeho národního systému Entry-Exit. Hovořil jste o tom, že 18% lidí, kteří procházejí těmi elektronickými bránami, musí ještě být znovu zkontrolováni, protože je třeba jim jaksi pomoci v tom novém eh, systému, vést je. A já se chci zeptat, eh, zda se letiště nějak dotazovalo těchto cestujících, eh, zda jim ty kontroly skutečně přicházejí rychleji, připadají rychlejší a efektivnější, anebo zda jim to připadá komplikovanější a také zda mají pocit, že jejich práv, osobní údaje byly dostatečně ochráněny. I will give a... Eh, Vážení kolegové, nyní dám 15 minut celkově na odpovědi a komentáře. Máme málo času a pořadí zůstane stejné, jako na začátku, takže jako první dostane slovo pan Blokvist. Děkuji. Um, děkuji za otázky, které byly položeny nám všem. Já se pokusím odpovědět ehm, celkově, aniž bych se obracel na konkrétní tazatele, některé otázky ale byly všem společné. Jedna otázka se týkala e, systému vstupu a výstupu, kdo tedy je zodpovědný za ta data a jak dlouho se uchovávají. Ano, máme národní systém, kde máme alfanumerická data, která Eh, které má ten pohraničník jako vlastník. Eh, ta data zůstávají v systému pět let a má to jít to k dispozici pohraničníci, policie, celníci. Všechny tyto orgány mají přístup ke složkám vstupu a výstupu, ale jenom se v rámci svých povinností samozřejmě. Další otázka se týká biometriky zda e, je lepší volit identifikace podle obličeje, otisku prstů nebo rohovky a podobně. My nyní preferujeme otisky prstů. Proč? E, všechny systémy, které již byly vyvinuty v EU, jsou založeny na otiskách prstů, takže máme uh, E, zařízení na mm, hraničních přechodech, máme vyškolené pohraničníky. Když mluvíme o automatizovaných vstupech, e, mm, o kterém hovořil kolega z Nizozemí, e, také my to máme na, na letišti, tak identifikace podle obličeje se používá, mm, je to bezpečný systém. Musíme to testovat, v rámci plotního projektu koordinovaného EU LISA v příštích měsících. E, co se týče pozemních hranic, čních přechodů, tak tam jsou možné problémy tedy s e, vizuální identifikací obličeje. Ne všichni mají biometrický pas. Takže pokud bych tedy vizuální image měli někde uchovávat, Ehm, a odebírat, tak v minus 30 stupních by to mohl být problém. Co se týče otisku prstů, to souvisí s mnoha dalšími otázkami. Jak dlouho se data uchovávají v systému? Doba uchovávání souvisí nejenom s přístupem pro orgány činným v trestním řízení, biometrice, kolik údajů by se uchovávalo když máme situaci, kde máme 10 otisků, ve, v, v, které se uchovají pouhých 6 měsíců, ve, tak pak je to poměrně problém pro cestující, protože máme, uh, bychom to museli dělat po, každý, po každých šesti měsíců při přechodu hranic. To není problém tedy z hlediska pohraničníka, ale nejen tedy ale také je to pro dobro cestujících, abychom nespůsobovali eh, velké fronty na, na hraničních přechodech. Musíme se tedy rozhodnout po provedení toho pilotního projektu a na základě závěru toho pilotu Náklady, náklady tady padly několikrát, zmínilo to řada řečníků. My souhlasíme s tím, že náklady jsou vysoké pro balíček uh, inteligentních hranic, ale musím zdůraznit, že jiná, druhá možnost je, že to budeme dělat sami. Finsko, Portugalsko, Španělsko, my všichni mm, musíme na, na hranicích něco dělat. A to může stát ještě víc, než um, když se to bude dělat na úrovni EU. Pokud chceme rozšířit jedno pohraniční přechod, to stojí miliony, desítky milionů. Pokud tomu bych, tomuto bychom se vyhnuli, tak to by nám hodně pomohlo a ušetřilo spoustu peněz. Už jsem řekl, máme před sebou Mm, jak si mm, obtížnou dobu. Pokud budeme neustále expandovat, většina těch e, prostor nebude neustále efektivně využívána. Pak ty e, vícečetné pasy. To jsou pasy, které jsou vydávány pro tu správnou osobu. Jsou to skutečné, autentické pasy. Není tam žádný problém. Člověk může mít pasů, kolik chce, eh, kolik může získat z různých zemí. To platí především pro Rusy, bývalé země, země bývalého Sovětského svazu. To jsou, eh, ti lidé mají 6-7 pasů. A když vstoupí do Schengenu, tak si mohou vybrat, který z těch pasů ukáží. A není to nic ilegálního, je to všechno legální. Ale z našeho hlediska je prakticky nemožné vědět, jak dlouho tam zůstane, v Schengenu. Někde se ty, se ty jména i jinak um, píšou v Tadžikistánu, Kyrgyzstánu a podobně. Pro nás je to tedy obtížné toto řešit. Já se domnívám, že um, tedy Pardon, byla tady ještě na otázka, zda eh, program registrovaných cestujících je takový, že by cestující musel platit. Ještě nemáme program, RT program. My ale chceme, aby ten balíček začal fungovat co nejdříve, abychom mohli začít pracovat s RT programy. Máme jenom systémy vstupu a výstupu. Děkuji vám. Děkuji vám, pane Blomqvist, děkuji vám za to, že jste dodržel časovou dobu a dám vám slovo panu Hamsmo. Děkuji a chci poděkovat panu Diaz Demera, paní Fajon a dalším, kteří navštívili amsterdamské letiště a sami si prohlídli, jak ta situace vypadá, co to pro nás znamená, takový nový systém. paní Fajon, ta se ptala přímo, proč eh, se ne, ne, ne, nezdílíme důvody, proč někdo je, pro někoho je odmítnut ten RT program. Ehm, my informujeme toho člověka o těch důvodech, ale nezdílíme ty informace s jinými stranami, včetně například jeho zaměstnavatele, který často žádá o to, aby ten člověk mohl být součástí RT programu. Diaz de Mera upozornil na to, že v jedné zemi je policista, někde civilista, někde vojáci jsou na hranicích. Dovolte, abych tady vysvětlil, že jsem schválně ne, eh, hovořil příliš o marše, protože my se vždycky popisujeme jako uh, takový e, typ organizace jako žardarmerie, to znamená policejní organizace s vojenským statusem. Pan Demera se ptal také na náklady uh, toho vstupu do ET programu, který máme, tak komerční program, musíte zaplatit členský poplatek každý rok, to závisí na balíčku, je to 100 až 200 euro měsíč, eh, ročně. Paní Keuken, eh, vaše první dvě otázky, na to bych odpověděl najednou. Chceme, chceme jednodušší systém? Ano, samozřejmě. Čím jednodušší, tím lepší, protože to pomůže Mm, jaksi mm, toku pasažérů přes hraniční přechody. Proto teď začínáme pilot příští měsíc, kde budeme zkoušet, jak to funguje, podíváme se na mobilitu. Pokud někdo mm, bude dávat jenom otisky prstů nebo také obličej, obličeje, pak se rozhodneme, zda stačí 4, 8 nebo 10 pokud to bude jednodušší, ušetříme, ale pro nás je nutnost e, najít tedy rovnováhu mezi co nejjednodušším systémem, který bude stále e, bezpečný z bezpečnostního hlediska tedy. Další otázka, paní Keuken. Eh, je orgány činné, orgány tedy vynucování práva, zda mají mít přístup. Ano, nám by pomohlo by to být efektivnější na hraničních přechodech, ale jako pohraničníci si uvědomujeme také um, politickou dimenzi um, toho, to napojení na ten balíček. Když mluvím z hlediska pohraničníka, tak ano, byli bychom pro takový systém. Pan Klimis z Itálie se zeptal uskladňujete, uchováváte data o cestujících. To alespoň slyšel mé prezentace. My tedy neukládáme historii. Bylo by to pro nás užitečné? Ano. Bylo by pro nás užitečné, kdybychom viděli, jaký, jakou má někdo tady předchozí historii. V tuto chvíli tato data nemáme. Možná to ale bude možné v budoucnu, v tuto chvíli je ale neuchováváme. Měli byste si uvědomit, že když se podíváte na něčí pas, tak e, tam najdete jeho historii, v případě, že cestoval skrz e, třetí země. Pan Moylen z Belgie, náklady, výhody. To je obtížná otázka. Náš program RT již funguje 14 let. Nemohu vám ale na to dobře odpovědět. Zase, měla by být rovnováha mezi náklady a přínosy, to je jasné. A rád se s vámi o tom později popovídám. Poslední otázka, na kterou chci odpovědět, zda jsme provedli nějaké e, dotazníky u cestujících, té mají zkušenosti s e-gate. Ano, nebyly, ty, nebyly to vědecké průzkumy, ale Mm, dělali jsme mm, kontroly tedy u cestujících a zjistili jsme, že cestujícím se to líbí, musí se na to ale zvyknout. I když to je jednoduché, přesto je to tedy o asi obtížnější najít tu správnou stránku na tom, v tom pase. Ale, takže eh, se jim to ale nakonec líbilo, nestižovali si na soukromí, eh, na porušení soukromí a podobně. Tím skončím.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 spoustu informací nemám. Například, kdo používá ty informace, které jsou eh, zjišťovány, o tom toho příliš mnoho nevím. K otázce pana Krýmyho a k tomu systému, který v Algecirasu používáme, tak tam to eh, probíhá v místě, kde vstupují a vystupují cestující. Pokud jde o automobily, tak eh, tam eh, nevím, zda se to bude používat. Nicméně v rámci toho pilotního projektu to probíhá na místě vstupu a výstupu pouze cestujících. Je to tedy prozatím pro cestující eh, z Evropské unie, kterým je více než 18 eh, let a v podstatě ten tok těch cestujících se eh, rozdělí a ti cestující kteří jsou tedy eh, zaregistrováni, ti procházejí eh, rychleji. U automobilů tam příliš nevím, jak to bude probíhat. K tomu, co říkala paní Alvarez, eh, doba, jak dlouho musí cestující čekat v létě, to v zásadě závisí na těch příslušnících pohraniční stráže a také na tom, kolik přijíždí lodí. V létě místě prostě od doby, kdy přistane loď eh, do okamžiku té kontroly, je to tak 45 minut, půl hodiny. Závisí to na tom, s čím se setkáme u těch jednotlivých automobilů. Někde třeba je problém s dokumenty, někde nikoli, musíme se podívat na ta razítka je to velice různé. Myslím si, že kdybychom měli ty příslušné nástroje, tak eh, by to celou věc urychlilo. Například eh, máme problém, když ten pas je promočený, potom to samozřejmě trvá déle a to by pomocí těch technických eh, prostředků odpadlo. Pokud jde o ty sezónní pracovníky, kteří přicházejí přístavem Algeciras do Evropské unie, například jsou to sběrači jahod a další. A my, ma, my je kontrolujeme prostřednictvím eh, systému VIS, protože tito lidé mají víza. A prostřednictvím toho systému již víme, že například eh, došlo ke změně eh, fotografie či jiných údajů. Takže to pro sezónní pracovníky používáme. Možná jste měl na mysli spíše problematiku, která je s těmi sezónními pracovníky v přístavu seuta, ale k tomu bohužel osobně toho moc říci nemohu. A ještě k tomu, co říkal pan poslanec Diade Mira. Hovořil o tom, že jsme policisté, my, pracovníci v první linii. Takže máme vlastně přístup k těm informacím. Já sám se považuji za poctivého člověka a my jsme prošli celou sérii různých filtrů a samozřejmě provádíme legální činnost. Jsme policisté. To znamená, že naším hlavním cílem je zaručit bezpečnost osob, ale samozřejmě také svobodu těch osob. Pro mě ty osoby, které přecházejí hranici, jsou klienti. Já s nimi nezacházím špatně. Ať to jsou osoby, ať to jsou migranti, ať to jsou lidé, kteří mají třeba i padělané či pozměněné pasy, tak já k ním nepřistupuji nějak eh, negativně, jako k někomu, kdo spáchal nějaký delikt. Často to jsou lidé, kteří jsou oklamáni již ve své vlastní zemi, kde si koupí třeba falešný pas, chtějí ze své země odejít, aby zkvalitnili svůj život. My se prostě snažíme co nejlépe dělat eh, svou práci a pokud budeme mít k dispozici lepší technické prostředky, tak nám to umožní tu práci provádět efektivněji. To je z mé strany vše, děkuji mnohokrát. Thank you very much, Mr. Barcelona. Děkuji eh, panem Barcelo Archonu. Vážení kolegové, eh, dostali jsme se na konec eh, třetího panelu. Děkuji řečníkům a děkuji vám všem za vystoupení. Bylo to nesmírně zajímavé a užitečné. A doufám, že z toho máte stejný pocit. A teď tady poskytnu určitý prostor, aby se panelisté mohli usadit na svá místa. A požádám Jose Marchajase, z portugalského parlamentu, aby přišel sem do předsednického křesla a uvedl další část našeho zasedání. Eh, a také uvedl eh, dva řečníka do, dalšího, eh, do další části, a sice pana Selena a paní Brower. Thank you. Okay, dear colleagues, uh, we'll resume our work. Vážení kolegové, pustíme se znovu do práce. Všichni už uh, víte, podle jakého postupu uh, zde pracujeme. Víme, že, víte, že projednáváme uh, velice uh, citlivou otázku, uh, nebo teď budeme projednávat, a sice přístup Eh, orgánů činných trestním řízení k systémům, které už máme a které doufám jednou budeme mít. Máme tady eh, dva eh, řečníky, jeden z nich ještě doběhne, teď dám slovo tady prvnímu. A pak budeme mít asi hodinu čas na debatu. Prvním řečníkem je pan Selen, šéf eh, odboru eh, protiteroristických operací na eh, Federálním ministerstvu vnitra v Německu a my se velice těšíme na zprávy z Německa a pan Selen má za slovo. Mnohokrát děkuji. A děkuji také za příležitost vám dnes eh, představit eh, naše eh, pohledy na boj s terorismem a organizovaným zločinem. Já doufám, že v celkovém tom komplexu chytrých hranic budu schopen tyto aspekty tedy zasadit do tohoto kontextu a doufám, že vás budu schopen podpořit v tom vašem jednání. Dámy a pánové, v oblasti organizovaného zločinu i terorismu zažíváme internacionalizaci a zároveň specializaci pachatelských skupin. E, těžká a organizovaná kriminalita se projevuje e, na, nebo se otvírá evropské trhy, to je evropský trh je atraktivní pro eh, těžké pachatele trestné činnosti a eh, oni eh, fungují velice efektivně a profesionálně. Mezinárodní terorismus vidí na západě dobrý prostor pro nábor sil, ale také pro své působení. Eh, propaganda, eh, nábor, eh, koordinace může teď probíhat ve virtuálním světě, a, ale nesmí nás to mílit. Organizace, o kterou tady jde, nakonec se musí hýbat v reálném prostoru. Musí obsadit svůj akční prostor fyzicky a musí tam být fyzicky přítomná. Jde to jenom tak, že se tam fyzicky vydá, nejenom eh, virtuální, ve virtuálním světě. Ať už jsou eh, cíle a metody eh, kriminálních skupin odlišné, tak ať už jsou to tedy organizovaní zločinci, teroristé nebo různé bandy, musí se pohybovat a pohybují se stejnými cestami. To platí stejně, i když jednají konspirativně, profesionálně jsou školené aby eh, rozpoznávali eh, policejní opatření. Pan eh, španělský kolega vám ukazoval impozantní obrázky ohledně obcházení kontrolních linií, o pokusech, ohledně pokusů klamat policii. Oni jsou profesionální při nasazování své komunikační techniky, snaží se používat kódování, šifrování, maskují se a Stejně když eh, působí v Evropě, eh, tak se snaží se také skrývat. Eh, Protože jsou tady proto je důležité zasazovat se o vznikání důvěry a o to, aby tyhle věci dělali ti nejspohlivější lidé na naší straně. Eh, myslíme si, že eh, centrální eh, právě úřady přinášejí zde velký přínos. Jsou to o logistici, plánovači v operací, vysoce specializovaní zločinci, kteří zde hrají roli a kteří se pokoušejí tedy přicestovat a kteří se pokoušejí eh, zakrývat eh, své eh, skutečné účely cesty, ať už sem jezdí fiktivně na obchodní cesty nebo nasazují padělané cestovní doklady nebo používají legální jiné dokumenty. Kolegové vám právě ukázali, že máme tady lidé, lidi, kteří mají různé legální dokumenty. Ty Bezpečnostní orgány dělají všechno myslitelné, jenom prostě, aby eh, to plánování eh, včas odhalili. Už jsme eh, v této souvislosti často skorovali, ale pořád tady dochází ke smutným událostem. Podívejte se, Paříž, Brusel a Kodaň, to jsou takové příklady z největší minulosti. Když Ehm, chceme zachovat evropský eh, prostor eh, bezpečnosti eh, a svobody, musíme vždycky zachovávat určitou rovnováhu mezi bezpečností a svobodou. A já si myslím, že v rámci stávající debaty, pokud jde o chytré hranice, hm, jde také o toto téma. Jde o nalezení vyváženého poměru a v, při, v povaze věci je, v mého, z mého hlediska, že budu hovořit o e, těch e, bezpečnostních e, aspektech. Po, pohyby třetích, příslušníků třetích zemí do v Evropy jsou rozhodně věcí pro bezpečnostní orgány a zde mohou bezpečnostní orgány více konat a můžu postupovat proti určitým eh, strukturám. Já jsem přesvědčen, eh, že bez eh, dvouletého hodnocení vám můžu docela jasně říct, že bezpečnostní orgány potřebují přístup k informacím o pohybu těch příslušníků ze třetích, státních příslušníků třetích zemí. I z vlastní zkušenosti máme s víme, že u systému eh, vstupu, výstupu hm, víme, eh, že to neovlivňuje snadnost pohybu a eh, přesto nám to přináší se bezpečnostní informace. Není to ovšem žádný všelek pro bezpečnostní orgány. Nabízí to možnost složit si takovou, z takové skládanky docela jasný obrázek. Máme tady eh, celou eh, řadu eh, kriminalistických a spravodajských instrumentů, kterými odhalujeme konkrétní jednání a které nasazujeme při jednotlivých případech. Čím lépe eh, je v jednotlivých eh, případech budeme eh, schopni použít, samozřejmě na základě podmínek právního státu a konkrétní právní úpravy, tím jasnější bude náš obraz o situaci a tím úspěšnější budeme při potírání příslušného typu kriminality. To je eh, prostě naše operativní instrumentárium. Díky němuž eh, můžeme zabránit eh, většímu teroristickému dění v Evropě a budeme moci lépe sledovat už kriminální skupiny v současnosti a jsem přesvědčen, že systém vstupu a výstupu určitě přispěje k zvýšení bezpečnosti a profesionálního konání bezpečnostních orgánů. Když jsem tedy teď eh, eh, abstraktně eh, popsal tuto situaci, tak teď přejdu ke konkrétům. Nejdříve bych začal s těmi nástroji, které, o kterých už jsme zde hovořili. Načetli jsme některé ty instrumenty. Podívejme se například API a PNR pokud eh, eh, se shodneme na evropské úrovni na PNR. To jsou eh, užitečné nástroje, ale pokud nejde o letecký provoz, ale o pozemní cesty, tak podívejte se například u těch rekrutů, kteří jdou do islámského státu a jdou po zemi z Evropy do Sýrie, do toho ozbrojeného tábora tam eh, ty osoby se pohybují nejenom eh, letadly, ale jezdí tam i po eh, země a tam nám AP, I a PNR nepomůžou. Vezměme si Schengenský informační systém. My jsme na dobré cestě k tomu, aby eh, ten šengenský informační eh, systém byl eh, zaveden opravdu do důsledku a používán proti zahraničním bojovníkům. Ale pomůže nám jenom, když ten člověk tam zajedno bude zaregistrován a, a když ho také včas odhalíme, to znamená na kontrolní linii, tak abychom mohli opravdu reagovat. Ale když ten člověk v době příjezdu vůbec nebude v šengenském informačním systému. To znamená, po eh, přicestování eh, teprve o něm odhalíme informace, tak potom nám SIS v eh, oblasti svobodného pohybu příliš nepomůže. Totež platí i pro vízový informační systém, kde posuzujeme žadatele. Ten nám neříká nic o tom, jestli ten člověk opravdu přijel a jestli tenhle člověk opravdu také odcestoval z evropského prostoru. A prosím pamatujte také na třetí státy, které nemusí, používají, nemusí používat tento systém a také, ho, také to nedělají. Každý ten systém má své opodstatnění, každý je užitečný v boji s kriminalitou a terorismem. Ale eh, řekněme si to realisticky, nehovoříme tady o žádných všelécích. Izolovaně jsou tato opatření eh, nevhodná jako celkové řešení pro eh, řešení tohoto fenoménu. Tedy. Neprve kombinací jednotlivých odlišných nástrojů a opatření v konkrétních případech můžeme dosáhnout úspěchu při naplňování naše, naší strategie. Eh, ten, eh, u toho systému eh, chytých hranic to není jinak. I když je hlavní určení oblast migrace, tak já jsem tady proto takový vedlejší aktér, protože bezpečnostní orgány vlastně ty systémy používají až ve druhé řadě nebo mají eh, ho používat ve druhé řadě. Já si myslím, že pro bezpečnostní orgány ten systém vstupu výstupu je eh, velice užitečný a možná, že to eh, nabízí rozhodující hm, informace, které nám pomohou včas reagovat na hrozbu. Pokud bychom chtěli tady hovořit o nebezpečích, samozřejmě tady trestní stíhání, ale potom hm, je také důležité, aby ta data byla k dispozici eh, rychle a aby byla propojená. To znamená, aby ty bezpečnostní orgány z eh, hlediska expertů měli možnost prakticky s minimálními výdaji eh, získat komplexní obraz toho člověka a udělat si jasně obrázek a příslušně reagovat. Byl bych rád, aby na několika příkladech z oblasti mezinárodního terorismu jsme opravdu eh, toto eh, zjistili. Eh, začnu s konkrétním scénářem. Všechny, ta, všechny ty scénáře, které teď představím, nejsou tak fiktivní, jak zní. Jsou to opravdové příklady, které jsem trochu změnil. Prosím vás o pochopení, jsou to staré případy, ale přesto na tomto fórum, fórum můžeme o tomto eh, hovořit pouze abstraktně. Příklad číslo jedna. Partnerská a neevropská služba eh, získá poznatek o tom, že eh, v Německu má být proveden teroristický útok a sdělí nám to. Bohužel to není nezvyklé. Takové informace dostáváme docela často. A potom eh, musíme ty informace dále eh, konkretizovat, zahušťovat. Z těch dalších údajů eh, tedy nalezneme podezřele ve Francii a v Německu, to znamená na základě těch kusích informací, které dostaneme od partnerské služby. Ve spojení s dalšími národními opatřeními zjistíme, že máme v Německu osoby, které by do toho mohly zapadat z dalšího vyšetřování eh, se potom eh, zjistí, že nějaký konkrétní eh, člověk by tady v Evropě to mohl plánovat a provést. Čili s mimoevropským partnerem si potom ověřím, že se jedná o nějakého o skutečného plánovače, třeba IS, to znamená i jednoho konkrétního člověka, který už se účastnil přípravy, který navštívil místa, nabírá nové lidi, plánuje ten e, čin a má to potom provést. Ten e, z pravidla přijede z zahraničí a mm, dívá se na e, v místní reálie. Tenhle člověk, o tom víme, že Máme eh, legální údaje, nebo může mít eh, sfalšované doklady. Tyto eh, sfalšované doklady by například mohly pocházet z Eh, příslušných eh, sériových krádežích eh, z legálních dokumentů, Bianco dokumentů, jak to teď došlo k tomu Sýrii. V Sýrii například byl, tedy se ztratila celá série legálních Bianco dokumentů, takže musíme například vědět z o jaká tady jde čísla. Musíme vědět, jestli ten daný člověk přijel buď eh, s eh, eh, legálními dokumenty a nebo s padělanými dokumenty. Co to pro nás znamená? Znamená to nejdříve doporučení od partnera, že musíme ho brát velice vážně. A také musíme vědět, že začala plánovací fáze teroristického útoku. To jsou věci, které bez systému vstupu, výstupu nemůžeme eh, odhalit. A u té eh, varianty s falešnými dokumenty nebo s dalšími dokumenty je docela jasné, jak to kolegové právě říkali, že ta biometrická funkce eh, hraje ve skrze důležitou roli a dává jasný obrázek o situaci. Je také pro nás důležité, Eh, zjistit, jestli ten člověk opravdu eh, vycestoval v příslušné době. To vycestování by znamenalo, že jeho mise byla ukončena, takže z plánovací fáze jsme se dostali do nové eh, fáze, kdy už operativci dostali úkol a nebezpečí teroristického útoku se zásadně zvýšilo když dojde k takovému vycestování a e, je tady opravdu nebezpečí ohrožení, tak e, přijímáme ochrana opatření nebo zvyšujeme je značně. Jsme tedy odkázáni na to, abychom ty jednotlivé e, aspekty informační poskladali dohromady tak, abychom měli jasnější obrázek a pak vyhodnotili situaci. Je pro nás důležité, když, eh, máme, eh, když jsme rozpoznali nějakou síťovou strukturu, jestli eh, odcestovali jiné osoby z té sítě, nebo vycestovali a přicestovali. Nehovoříme tady o jednotlivých událostech, bohužel, ale zejména v oblasti terorismu máme více ne časově rozdělené nebo související eh, i prostorově oddělené a související útoky. Takže eh, potom potřebujeme vědět, jestli eh, dochází k pohybu lidí z té dané sítě. I tady ten systém vstupu a výstupu hraje důležitou roli. Takovéto věci v reálném světě přicházejí eh, příliš pozdě. Je to dáno tím, že, eh, se, eh, že to nemají k dispozici bezpečnostní orgány. A znamená to, že takové informace mohou být k dispozici v době, kdy už k té cestě došlo. Teď to vypadá tak, abychom to, eh, abych to vykreslil poněkud eh, plastičtěji, že dostaneme informace, že nějaký Abdul al-Hassan, dejme tomu, eh, přijel do Německa před dvěma týdny, aby dal úkoly operativním, tedy nějakým agentům svým, dva, dvěma lidem ze Severní Afriky. Ten člověk už by měl být v Africe, ale možná ještě Německo neopustil. Ta takové informace dostanete a musíte potom s těmito útržky Eh, se nějak vyrovnat. Ta eh, rekonstrukce eh, může být poměrně nákladná, si si to dokážete představit. A proto jsem také pro nějakou přirozenou dobu ukládání údajů. Ta doba ukládání údajů je velice podstatný faktor pro to, abychom takovéto informace mohli nakonec používat. Máme velice důležité zkušenosti a já jsem přesvědčen, že tady v další debatě potřebujeme nějakou vyrovnanou eh, bilanci, eh, která eh, nám poskytne určitý rámec pro debatu o preventivním ukládání dat. Tím bych ukončil ten svůj příklad, ale ještě také poukážu na situaci, kdy příslušníci třetích zemí eh, z Evropy odjíždějí, do, aby skončili třeba v Sýrii. Čili tady máme určitý eh, status těch lidí, kteří eh, tady zbourají stan a jdou dále. To znamená, že jsou přes 6 měsíců v zahraničí a jejich status tady jim propadne. To je pro nás zajímavá informace my eh, zjistíme, eh, že k něčemu takovému došlo, teprve až když ten člověk odcestuje. Ehm, a čas od času jsou naše orgány eh, schopné takového člověka odhalit jako džihadistu, až když ten člověk se prozradí i jako džihadista na YouTube. Předtím jsme to vůbec nevěděli. A tady Eh, všechny eh, eh, informace o tom, kdy ten člověk vycestoval, kdy se zase vrátil, jsou určitou ukázkou toho, v jaké situaci jsme u tohoto člověka, jestli ho můžeme považovat za operativce pro další aktivity například. A podobné to je, a tím bych skončil se situací v oblasti další kriminality, zejména pokud jde o amalné látky. Tam máme hodně podobné postupy. Jsou tady tedy logistici a operativci. Hmm někteří zde v důvěryhodné osoby. A když získáme e, informace o tom, že e, například logistik nějakého o, drogového kartelu e, přijel do Evropy nebo do Evropy jede, můžeme to spojit s dalšími informacemi, například když víme, že probíhá nějaký větší obchod s drogami v současné době. A když si to poskládáme s dalšími aktivitami v příslušné cílové zemi. Když se tyhle věci poskládají na jedno místo, to znamená, máme tady ty, ten centrální pohyb nějakého kartelu, no, pohyb centrální osoby nějakého kartelu, víme tady informace o nějaké transakci, potom to je jasné a potom můžou bezpečnostní orgány působit mnohem, nebo postupovat mnohem cíleněji a také zjistit, jakou roli kdo hraje. Protože jenom tím, kdy zjistíme, kdy ten člověk přijel a odjel, můžeme přispět k poskládání celkové velké skládanky. A taky eh, z tohoto důvodu bych byl proto, aby jste nestráceli eh, bezpečnostní orgány eh, ze eh, zřetele, když se snažíte tady vytvářet prostor svobody a bezpečnosti. A myslím si, že to, to není otázka buď a nebo, když máme systém, když máme ohrožení, pokud se máme bavit o tom, jestli bude systém ES ano nebo ne, tak je důležité, aby eh, příslušní pohraničníci byli schopni ty lidi odhalovat. A myslím si, eh, že zajedno eh, systém EES se ehm, sníží výdaje a také se tím daleko méně bude ovlivňovat plynulost odbavení než u té situace, kterou jsme měli v prvním příkladě kdy eh, je třeba velice eh, přísně eh, zpřísňovat bezpečnostní kontroly, abychom odradili, zabránili teroristickému útoku. Tímto bych skončil vzhledem k časovému omezení. Já jsem načrtnul jenom některé obecné příklady, ale těším se každopádně na debatu a i do budoucna budu velice rád dispozici, abychom se mohli pobavit o těchto aspektech. A rád vám eh, eh, dám i další příklady a popíšu eh, potřeby bezpečnostních orgánů. Mnohokrát vám děkuji za pozornost. Thank you. It was a very interesting guided tour to the risks and problems we face. Byla zajímavá, zajímavý průvodce riziky, kterými čelíme. Dalším řečníkem bude paní Evelyn Bauer, to je, ona je profesorkou migračního práva a rádi si vyslechneme její názor na uh, úplně jiné téma. Děkuji, pane předsedo, já jsem, je mi ctí, že jsem eh, byla pozvána na toto setkání jako právní expert eh, na setkání tedy poslanců Evropského parlamentu i národních parlamentů Myslím, že eh, se, s, vás bude zajímat mé, na, moje názory na uh, přínosu inteligentních hranic. Sleduji toto téma nejenom jako právník a uh, výs, uh, kumník na Univerzitě Amsterdam, ale uh, i z jiných. um, hledisek, kdy sledujeme e, toto téma používání databází. Já bych chtěla e, zdůraznit tři kritéria, která jsou důležitá mm, nadcházejících diskusích. Jednak je to legitimita, efektivita a přiměřenost. Tato kritéria by měla mm, být vzata v úvahu, protože e, jsou formulovány Evropským soudem Evropským soudním dvorem a Soudem pro lidská práva ve Štrasburku. A já se zaměřím mm, především na nejdůležitější rozhodnutí Soudního dvora z roku 2014 týkající se směrnice o uchovávání dat. E, dovolte mi nejprve, abych zmínila tři příklady z praxe, které mě napadly, když uvažuji o databázích a hraničních kontrolách. Eh, jednak si z minulého výzkumu vzpomínám na vytváření šenenského informačního systému. Předtím, než SIS byl zprovozněn, sešla jsem se s policisty a už teď vidíte, jak jsem stará. Bylo to tady předtím, než to začalo fungovat. A my se zabývali s vývojem takto velké databáze. Oni mi tehdy říkali, že si přáli, že preferovali bilaterální spolupráci a výměnu dat s policisty z jiných e, zemí, které znali, kterým důvěřovali z důvodu předcházející spolupráce. Spíše než vytvoření evropské databáze, kdyby měli pocit, že ztrácí kontrol nad svými, kontrolu nad svými složkami. I tak 20 e, let později SIS může být považován za úspěšný nástroj vzhledem k specifickým cílům a kritériím dat. Vždy to, vždy to tedy připomíná, jak důležitá je důvěra pro sdílení informací s jinými orgány. Druhá, druhý příklad se týká zprávy z minulého týdne, eh, podle které čtvrtina holandských policistů, kteří se zabývají trestním vyšetřováním, měli e, předložit DNA v takzvaných eliminačních případech a oni to odmítli. Cílem, e, cíl, cíl těchto složek je jasný, není spochybňován. Brání e, špatnému řešení nebo kontaminaci DNA na scéně, na, na, na místě zločinu. Ovšem eh, oni svoji neochotu vysvětlovali e, tím, že ta data mohla být zneužitá, někdo se k tomu mohl dostat. Já se zaměřuji na důvěru, protože to je e, vždy podmínka pro každý nástroj legislativy. Chci říct, co máme, co chceme a co ještě potřebujeme. E, efekt, kritérium efektivity. Musíme si položit otázku, co chceme a co potřebujeme na hranicích. Jasná defin, definice hranic je obtížná, ale když se podíváme na externí eh, hranice Evropy, obecně se shodneme na tomto. Zabránění nelegální migrace, eh, azylovému shoppingu, usnadnění legální migrace a volného pohybu, boj proti terorismu a zločinnosti. Jak vysvětlil můj soused, to je velice důležité. Eh, migrační kontroly. Již máme tři velké databáze. Schengenský informační systém, o tom jste také mluvilo, vízový informační systém a Eurodac. Eurodac obsahuje otisky prstů azylantů, kteří um, pro určení zodpovědného eh, státu pro, za, za žádost o, z, eh, o azyl. SIS a VIS již jsou k dispozici orgánům trestním řízení. VIS Eh, konkrétně pro eh, prevenci ohrožení vnitřní bezpečnosti členských zemí. Od 20. července 2015 Eurodac bude také k dispozici pro tyto represivní složky. Tyto tři systémy se všechny říkají pouze příslušníků třetích zemí a jejich registrace ve VIS, Eurodac a částečně v SIS – nemá žádnou vazbu na nějaké trestní šetření nebo podezření. Jsou, eh, existuje to pro imigrační účely. Vedle používání SIS pro evropský zatokač nebo EP nebo eh, směrnici API, která eh, zavazuje přepravce podávat data cestujících, Mm, pro bohraničníky, tak neexistuje, nebo nemáme žádný velký systém, který by obsahoval osobní data i evropských občanů. Centrální databáze evropských pasů byla explicitně zamítnuta během diskusí o návrhu e, nařízení o evropském pasu. Otázka je, co potřebujeme více. Od e, útoku v různých městech v Evropě nedávno v Paříži a Kodani, je legitimní volání po efektivních opatřeních, prevence a sledování lidí, které, kteří jsou hrozbou pro naši bezpečnost. Fakt, že politici mm, e, považují smart hranice a také systém PNR eh, za prioritu, Ehm, není úplně bez souvislosti s těmito událostmi. Ale když mluvíme o těchto opatřeních, měli bychom být upřímní, položit si otázku, zda data v EES nebo PNR, ehm, které tedy z toho systému získáme, nám skutečně pomohou zabránit těmto bezpečnostním hrozbám. Vzhledem k tomu, že aktéři ve většiných případů byli známé, policisté je sledovali a také in, interní eh, bezpečnostní agentury. Neměli bychom se zaměřit na eh, to, co to, really, co to skutečně způsobilo a jak by se těmto útokům dalo, eh, zda by se jim nedalo zabránit. Vzhledem k tomu, že mnozí z nich byli evropští občané a mnozí z nich ani svoji zemi neopustili, tak jaká by byla přidaná hododa EES pro orgány v trestním řízení? ještě nepadlo žádné rozhodnutí o nutnosti přístupu pro tyto represivní složky. Komise také jasně řekla, že v budoucí použití by mělo být zohledněno v technické architektuře. Například by to mohlo eh, obsahovat rozšíření uchovávání dat na pět let místo kratšího období, protože tyto Orgány v trestním řízení považují delší časové období užitečnější. Podle mě je jasné, že rozhodnutí o tomto přístupu pro tyto složky a poskytnutí technických nástrojů a jejich vývoj e, může padnout pouze po té, co bude schoda o nutnosti a přeměřenosti e, smart, režimu smart hranic ESRTP pro migrační kontrolu jako primární účel. Vyžaduje to proto pečlivou analýzu. Nejenom to zajišťuje efektivitu tohoto opatření, ale také legitimitu tohoto návrhu. Nyní se dostáváme k, tedy k tomu právnímu hledisku, principu přiměřenosti. Také na základě základních práv, ochrany dat a e, další rozhodnutí evropských soudů. Známe rozhodnutí DRI, směrnice o chování dat z dubna 2014 soudní dvůr shledal, že směrnice byla neplatná vzhledem k obsáhlému sběru osobních dat a e, která umožňovala zpracování dat osob, které neměly žádnou vazbu na policii, na trestní řízení, aniž by existovaly garance proti zneužívání. A také Eh, z důvodu neexistence nezávislé justiční kontroly, co se týkalo přístupu pro orgány v trestním řízení. Eh, význam tohoto rozhodnutí soudního pro další legislativních opatření je nepochybný. Před rozhodnutím a přijetím návrhu o smart hranicích kritéria stanovená soudem by měla být zohledněna, pokud nechceme, aby ta, tyto eh, návrhy byly také zrušeny. Čas je omezený. E, nemohu vám dát tedy obecný přehled rozsudků v případě DRI nebo jiné judikatury soudního dvora, ale chci zdůraznit, že na základě těchto rozsudků další základní práva vedle ochrany dat a e, práva na soukromí musí být zohledňovány, jako je ochrana svobodného pohybu, a e, rodinných příslušníků z třetí zemí a právo na ne, neexistenci diskriminace. Mám na závěr tři poznámky. Jednak, efektivita implikuje, že před přijetím nových opatření je třeba odpovědět na následující otázky. Na jak, za jakým cílem potřebujeme jaký nástroj? To se týká také e, škály nebo no, toho nástroje pokud datové systémy jsou omezeny pouze na občany třetích zemích. A my hledáme osoby s evropskou státní příslušností, kteří jsou hrozbou, jak efektivní budou tyto nástroje na hledání, na vyhledání osob, které, kteří jsou bezpečnostní hrozbou. Za druhé, princip efektivity a přiměřenosti implikuje, že rozhodnutí by mělo být založeno na politice na základě důkazu, to znamená hodnocení existujících datových systémů, jako SIS, VIS a další mechanismy výměny dat. Pokud víme, že Eurodac bude znovu posouzen v roce 2018, eh, proč nečekat nejprve na eh, to výsledek? A proč nemůžeme akceptovat, že Europol nefunguje, aniž bychom analyzovali, jak systémy, jako je informační systém Europolu, Eh, jak ho tedy lze eh, zlepšit a dát k dispozici mm, orgánům v trestním řízení, proč to nefunguje, jak to lze zlepšit. Než rozhodujeme, než rozhodneme o nových opatřeních, chci vyzvat národní evropské parlamenty, aby mm, zjistili, jaké jsou nedostatky ve výměně informací na evropské i národní úrovni. Když se budou navrhovat nová pravidla, tak musí nejenom uchovávání osobních dat být omezeno na to, co je nutné, ale také počet orgánů, kteří budou mít přístup. Z judikatory soudního dvora víme, že legislativa, která vede k celkovým systémům dozoru prostě nebude, nebo dohledu nebude prostě platit. Dostatečné záruky musí zajistit přesnost, spolehlivost a bezpečnost zpracování dat. To znamená také volbu vhodného, ale ne nekonečného časového limitu pro bezpečné nediskriminační využívání biometriky. Pouze díky takovému mm, formovanému rozhodovacímu procesu můžeme rozhodnout správně a já e, ještě a zajistit tu důvěru, o které jsme mluvili. Důvěra mezi těmito složkami v Evropě, které se vyměňují data, e, musí věřit, že tedy e, ty data se nestratí nebo nebudou zneužita. Důvěra mezi politiky a orgány v trestním řízení, kde mohou důvěřovat, že dostanou efektivní spolehlivé nástroje důvěra mezi parlamenty a politiky, kde eh, bude důvěra, že technické nástroje se budou, nebudou vyvíjet dříve, než bude prokázána skutečná nutnost. A v poslední řadě důvěra mezi politiky a občany, kde občané mohou, eh, budou mít důvěru, že budou přijata pouze ta opatření, která jsou nutná, efektivní na ochranu jejich bezpečnosti bez podkopávání jejich základních práv. Děkuji, paní Brauer, a nyní budeme mít možnost projednat um, témata, která nám byla předložena a dám slovo prvnímu řečníkovi z národních parlamentů, což bude pan Tim Ostermann z německého Bundestagu. Máte slovo. děkuji. I když hlavním um, účelem smart hranici je něco jiného, tak bezpečnost nesmí zůstat stranou. Uh, mm, důležité poznatky o cestujících mohou jsou, být důležité pro boj proti terorismu a boj proti přeshraniční zločinnosti. Pan Selen eh, například jmenoval eh, zajímavé příklady, především co se týče toho prvního. Máme problém s překladem, pardon. Teď už to funguje. Portugalské tlumočení nefungovalo. Je důležité tedy, abychom bezpečnostním orgánům dali ten přístup. Bylo by nezodpovědné, eh, kdyby bezpečnostní orgány neměly nebo byly odříznuty od těchto důležitých informací. Jsem přesvědčena o tom, že se najdou řešení, které jednak budou zohledňovat bezpečnostní zájmy a jednak také požadavky na ochranu dat, o kterých jsme mluvili. Právě co se týče mm, teroristického ohrožení, tak otázka není zda mají mít tyto složky přístup, ale e, otázka je jak a e, ten přístup by měl být umožněn co nejdříve. Hodnocení není nutné, to by nás stálo jenom dva roky času. Thank you very much. Děkuji mnohokrát. Dalším řečníkem je pan Sebastian González ze španělského parlamentu. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl v první řadě velice ocenit tuto iniciativu. Toto setkání, které zorganizoval výbor Libek balíčku inteligentních hranic. Chtěl bych také ocenit a poděkovat eh, za velice zajímavé zkušenosti, které zde předložili všichni řečníci, jak dnes dopoledne, tak včera odpoledne, pokud jde o tuto širokou problematiku. Mám dvě otázky. Za prvé, jedna otázka obecná která se týká přístupu španělského parlamentu k tomuto balíčku a druhá se týká přístupu policejních eh, složek eh, do systému. K té první věci bych chtěl říci, že španělský parlament měl již příležitost diskutovat o legislativním návrhu, který komise předložila, tedy o návrhu balíčku legis inteligentních hranic a jsme pro zavedení eh, systému EES a RTP, který by usnadnil sběr údajů o imigraci a zlepšil řízení hranic. Pokud jde o přístup policejních složek do systému, domnívám se, že je třeba ho rozhodně podpořit, protože se domnívám, že by měl přidanou hodnotu a to jaksi po boku těch systémů, které již máme. Pan Selen velice podrobně hovořil o rizicích, kterým v současné době v Evropě čelíme. Myslím si, že ten přístup by měl být od počátku nikoli teprve po těch dvou letech, jak je tomu v tom stávajícím legislativním návrhu. Někteří kolegové během dnešního dopoledne a také včera projevili nesouhlas s přístupem policejních složek do systému. Určitě je zde celá řada eh, různých eh, důvodů, ale tím hlavním je tedy ohrození osobních svobod. Samozřejmě, že ten přístup nemůže být neomezený, nemůže omezovat eh, svobodu lidí. Je zcela nezbytné, jak řekla právě paní Brouwer, mít určitou rovnováhu, určité záruky. Ale ten přístup prostě nezbytný je. Pan Diaz de Mera navrhl několik bodů, které bychom měli mít v patrnosti, tak abychom se snažili rozptýlit ty pochybnosti. Myslím si, že to bylo velice zajímavé, co pan Diaz de Mera říkal. A na závěr chci říci, že všichni máme obavy z terorismu, z teroristických útoků, a Všichni víme, že je třeba proti terorismu bojovat a jedním z prostředků tohoto boje je zaručit eh, snadný přístup k údajům a také to, aby doba uchovávání byla dostatečně dlouhá na to, aby pracovníci na hranicích nemuseli ty údaje neustále znovu vkládat a také, aby to mělo určitý přínos pro případné vyšetřování. A na závěr bych se chtěl zmínit o tom, co říkala paní Brouwer. Důležitá je ta vzájemná důvěra v to, že je možno zachovat rovnováhu mezi bezpečností a svobodou. Děkuji. Nyní předám slovo naší kolegyni z Evropského parlamentu. Děkuji, pane předsedo. Palí Ček má dvojí cíl, jednak eh, zlepšit eh, mobilitu v Evropské unii pro časté cestující z třetích zemí a za druhé usnadnit překračování mějších hranic a eh, zrychlit kontroly. Otázkou je, zda by do systému měly mít tedy přístup policejní složky. Pokud by ten přístup měl být ještě více otevřen, tak by to vlastně změnilo cíl toho balíčku, ale tomu by měla předcházet diskuse a zhodnocení nástrojů, které již v boji proti terorismu a e, zločinnosti máme. Měli bychom se zamyslet nad skutečnou přidanou hodnotou tohoto balíčku. V každém případě je důležité, aby přístup policejních složek byl zcela jasně definován, aby to bylo založeno na nezbytnosti, přiměřenosti a ochraně osobních údajů ta by skutečně měla být zaručena stejně tak jako svoboda občanů a její ochrana. A nyní otázky. Máme zde VIS, SIS a další systémy a víme, jakým způsobem při zpívají k ochraně proti terorismu. A domníváte se, že usnadnění překračování hranic a mobility uvnitř Evropské unie může jak si být zaručena stejným nástrojem jako zaručení bezpečnosti? Děkuji. Nyní dám slovo kolegům z Litvy. Pan Šedbaras. Prosím, pane Šedbarasi, máte slovo. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já bych se chtěl připojit k těm kolegům, kteří podpořili přístup policejních a bezpečnostních služek do systému vstupu a výstupu. Litva rovněž tento přístup považuje za důležitý. Já bych zde mohl dlouze hovořit o zkušenostech, které máme s naším národním systémem. Naši policisté a celníci ho využívají při vyšetřování celé řady trestných činů a také při prevenci. My podporujeme ty země a ty instituce, které jsou proto, aby policejní a další složky měly k údajům přístup. Z celé řady zemí, ze Španělska, z Německa, Švýcarska. Zde zaznělo, že je to skutečnou nutností. Někteří z nás vyjádřili obavy, že se to stane hlavním cílem celého balíčku. To samozřejmě nemůže být hlavní cíl. Musí to být stále ten sekundární cíl. Hovořilo se zde také o nákladech a investicích do systému a o přidané hodnotě, kterou tyto investice přinesou. Samozřejmě, že tu přidanou hodnotu by zvýšil právě i přístup policejních složek. Pan Diaz de Mera hovořil o problematice ochrany údajů, to je také důležitý aspekt. Litevský inspektorát pro ochranu údajů se k této věci vyjádřil. Své vyjádření zaslal příslušnému výboru v litevském parlamentu, který o tomto tématu diskutoval. A jeho stanovisko bylo poměrně kategorické. Pan Diez de Mera říká, že k datům by mohli mít přístup různé složky, policisté, četníci. Litva má ještě další specifický útvar, který se podobá tomu, jak je to ve Finsku. Je to jakási vojenská policie, není to tedy ani policie, ani vojsko ale měli bychom se dohodnout na pravidlech pro ochranu údajů. A tato pravidla poté ty příslušné útvary musí také dodržovat. Hlavní zásadou by mělo být definovat rozsah údajů, které mohou být poskytovány těmto složkám. Zmíněno zde bylo také stanovisko Evropského soudního dvora, které naprosto podporujeme. Každý útvar, každá složka musí prokázat, že data potřebuje, ale poté, pokud je zde tato nezbytnost, by k ním také měla mít zaručen přístup. Důležité je, aby informace byly poskytovány okamžitě, tedy odlišně, než to nyní navrhuje Evropská komise. Přístup k těm datům musí být zaručen okamžitě po spuštění příslušných systémů, nikoli až později. Děkuji. Děkuji. Dále zde máme řečníka z Malty, prosím. Děkuji. My se blížíme ke konci tohoto jednání a zabýváme se problematikou inteligentní hranice přístupu bezpečnostních složek a Velice zajímavě na toto téma hovořil dnes dopoledne pan Selen, který zmínil nutnost eh, dosáhnout určité vyváženosti. O vyváženosti můžeme hovořit z různých úhlů pohledu. My jsme včera naši debatu zahájili tím, že jsme zdůrazňovali potřebu mít nové systémy proto, aby přechod hranic byl usnadněn. Abychom mohli čelit vzrůstajícímu počtu cestujících, který přecházejí hranici Evropské unie. A nyní na konci naší konference hovoříme o stejných nástrojích pro účely bezpečnostních kontrol a získávání přínosných informací. A hovořilo se zde o tom, zda ty cíle jsou navzájem kompatibilní. Já si myslím, že ta vyváženost spočívá právě v tom, že tyto dva cíle zkompatibilníme, tak aby ty nástroje, které usnadní a zrychlí přechod hranic, nám rovněž umožnili přístup k důležitým údajům z bezpečnostního pohledu. Zároveň se zde ale také zabýváme otázkou vyváženosti z jiného pohledu. Jde o vyváženost mezi objemem opatření, která jsou potřeba, a tím, aby ta opatření skutečně byla ta minimální nutná, abychom neporušovali lidská práva. Tak se na to dívá také Evropský soud pro lidská práva, jak zde bylo zmíněno, protože tento soud eh, zdůrazňuje efektivitu a přiměřenost, která by znamenala vlastně ten minimalistický přístup. To znamená, potřebujete-li méně údajů, tak používejte méně údajů. Pokud eh, můžete údaje uchovávat méně měsíců, tak je to lepší, než uchovávat je déle. A tak dále, a tak dále. A ještě je zde jeden aspekt té vyváženosti, to je taková jakási skládačka, jakýsi puzzle. My těch informací máme v současnosti již tolik, máme tolik různých systémů přístupu k informacím. Mám na mysli například vízový informační systém, VIS. A otázka je, zda ho skutečně dostatečně využíváme. Ale přesto se domnívám, že tou hlavní otázkou je, abych, zda všechny ty systémy budeme moci používat jaksi společně, zároveň, propojeně. protože eh, zatím se zdá, že tomu tak eh, není a projevilo se to i v těch nedávných teroristických útocích na našem území. Ukazuje se, že často to nebyla otázka toho, že bychom neměli informace o jednotlivcích, kteří byli třeba i identifikováni, ale v některých případech to byla spíše otázka toho, zda úroveň hrozby byla stejná nebo zda byla snížena. Otázkou tedy je, zda ty systémy spolu navzájem hovoří my nyní hovoříme o situaci, která by případně umožnila mít e, těch informací ještě víc. Ale čím více máme informací, tím více se musíme zamýšlet nad tím, zda máme dostatek prostředků pro rozšifrování těch informací a jejich využití. Já pocházím z Malty a tam se vyvážeností zabýváme ještě z jiného pohledu. Čelíme tam jednak nelegální migraci, ale na druhé straně chceme přilákat více turistů. A to je další problém. Opět se zde musíme snažit dosáhnout rovnováhy. Takže myslím si, že rovnováha je to klíčové slovo. Děkuji mnohokrát. Ano, je to problém v každém případě. Nyní dám slovo panu Duprému, který je poslancem Evropského parlamentu. Děkuji, pane předsedo. Já se jmenuji Dupré, nikoli Dupré. Já bych chtěl mnohokrát poděkovat řečníkům za velice kvalitní vystoupení dnes dopoledne. Mám otázku nejprve na paní Brewer. Já když jsem vás poslouchal, tak Eh, když jste chválila tu spolupráci, tak jsem z toho neměl úplně dobrý pocit. Chtěl bych se zeptat, pokud tedy eh, se na to díváme z toho pohledu na ochranu údajů. Tak eh, vy jste tedy spíše proto, aby mezi sebou navzájem spolupracovali národní systémy, než abychom měli jeden evropský systém. Já jsem měl takový pocit, že jste tedy spíše pro tu spolupráci národních systémů, ale možná jsem to špatně pochopil. Za druhé, pokud jde o přiměřenost a nezbytnost mít takovýto systém, je pravda, že rozsudek říká, že těch údajů je třeba mít pouze omezený počet a zaměřovat se pouze na omezený počet osob, takže tam by se ten systém mohl zdát nepřiměřený. Ale pokud kontrol, kontrolujeme určité lidi, tak samozřejmě se na ně zaměříme. Zaměříme se například na džihadisty, kteří mají určité charakteristiky. A tam eh, potom můžete být eh, obviněna eh, z předpojatosti. Takže otázkou je, že my zde sbíráme velký počet informací, které potom ale propojíme s určitými dalšími informacemi, které nás eh, nasměrují na nějaké konkrétní lidi. Takže si říkám, zda to, co nenavrhujete, by vlastně nebylo v podstatě něčím ještě horším. K tomu, co říkal pan Zelen. Mně se velice líbilo vaše vystoupení, které nás přesvědčilo, jak eh, o tom hovořil maltský poslanec, že ten sekundární cíl, přístup bezpečnostních složek, se například v systému vstupu a výstupu zdá být jaksi tím primárním cílem. Důležité tedy je například to, když zjistíme, že daná osoba již opustila území, že je to důležité pro eh, bezpečnostní otázky, ale já zde mám určité obavy z toho, zda nám to skutečně může pomoci v boji proti určitým eh, velice nebezpečným jevům. Mám na mysli například džihadisty, to znamená lidi, kteří odešli od nás bojovat do islámského státu a tak dále, ale to jsou lidé, kteří mají naši státní příslušnost. Jsou to belgičané, francouzi, holanděné a systém vstupu a výstupu, ten bude zachycovat příslušníky třetích zemí. A jak budeme vědět, že ti džihadisté sem přijdou nebo odejdou? Vy budete vědět, toto pomocí těch eh, registračních systémů na letištích, ale pokud oni přijedou například eh, vlakem eh, nebo připlují čluny, tak to opět nebudeme vědět. Já si myslím, že my ten problém, když oni přiletí, tak vy to budete vědět. Ale pomocí toho stávajícího systému bude možno bojovat proti těm závažným hrozbám? Já se obávám, že nikoli. A je to škoda, že tak drahý, tak nákladný systém nám vůbec nepomůže čelit těm největším hrozbám. Nevím tedy, zda bychom jaksi globálně neměli revidovat veškeré mechanismy a nástroje, které v současné době máme. Myslím si, že je zde zřejmý nesoulad těchto nástrojů a také určité trhliny. Děkuji. Ano, my bychom chtěli mít všechny systémy dokonalé. Teď nám slovo kolegovi ze Slovenska, kolegyně ze Slovenska, paní Kozlovič. Eh, děkuji. Já bych chtěla pozdravit všechny účastníky Myslím, že to je velice vítané setkání, velice dobré, že si můžeme vyměnit naše zkušenosti e, z různých členských zemí a e, zjistit, co vlastně potřebujeme. Slovinsko vítá opatření, která jsou navrhována pro inteligentní hranice ale současně máme určité výhrady, podobně jako jiné členské státy. Jedním z nich jsou finanční eh, aspekty a druhá věc je interoperabilita. Nejvíce nás ale znepokuje používání biometrických dat, protože my plně víme, že biometrická autentická data o jednotlivcích by mohla být zneužívána a to by mohlo mít dalekosáhlé důsledky a proto tento systém, pokud by byl zneužit, by mohl jít proti těm cílům, které se snažíme dosáhnout. Bezpečnost je jeden z nejdůležitějších hodnot. Dlouho jsme žili v míru, ale nyní um, se situace mění a Evropa začíná být velmi atraktivní především z důvodu úrovně ochrany lidských práv, která platí v Evropě a také e, z důvodu všech sociálních výhod, které máme v Evropě. Jak řekl pan Zelen, jedno opatření nemůže e, pokrýt všechny situace. Potřebujeme kombinaci. Když jsem navštívila konferenci v Římě, mluvili jsme o imigrantech, a také jsme mluvili o tom, jak můžeme uspokojit jejich práva současně být liberální. Já se domnívám, že musíme uh, myslet na uh, nelegální i legální migranty. Musíme vědět, co uh, potřebujeme. Evropa stárne, potřebujeme čerstvý potenciál a tady myslím, že bychom měli na národní úrovni spolupracovat a harmonizovat naše národní politiky. Pak je tady samozřejmě otázka mezinárodní kriminality a terorismu. Také musíme věnovat pozornost multikulturalismu, protože máme Eh, osoby z různých kultur, kteří žijou v Evropě. Pak mám otázku na paní Brouwer. My jsme mluvili o právu na ochranu soukromí a zájmu veřejnosti na druhé straně. Já neznám ta rozhodnutí eh, soudního dvora, ale ta kritéria eh, z těch rozsudků, Eh, poskytují určitá vodítka, jak řešit ten konflikt mezi soukromým a bezpečnostní. Další má slovo kolega ze Švýcarska, Ignacio Kasi, máte slovo. Pane předsedo, dámy a pánové, chtěl bych v první řadě poděkovat výboru Libe za to, že pozval i švýcarskou delegaci byť Švýcarsko nemá vnější hranice šengenského prostoru. Naše zemi projekt inteligentních hranic ale velice zajímá. Mám proto dvě otázky a jednu úvahu, o kterou bych se chtěla s vámi podělit. Za prvé, byl jsem velice překvapen tím, co říkala paní Brauer Pokud jde o koordinaci s dalšími orgány v rámci Evropské unie, zvláště s Europolem a nástroje, které má Europol k dispozici. Já jsem v těch dokumentech, které jsme obdrželi, nedostal žádné podklady k tomuto aspektu a byl bych rád, kdyby nám paní Brower mohla vysvětlit, jaký typ koordinace by měl být proveden dříve, než bude program, projekt Smart Borders pokračovat. Za druhé, všichni ve svých parlamentech jsme jistě zažili, jak je obtížné realizovat velké informační eh, projekty, tedy projekty zahrnující informační technologie. Je to jednak eh, náročné technicky, jednak je zde eh, riziko různých poruch, je to nákladné a o tom jsem toho také mnoho neslyšel. A třetí věc eh, je spíše politická. Kladuji ji také členům národních parlamentů. A chtěl bych se dozvědět, co je z politického pohledu významnější. Zda je to zabezpečení vnější hranice ve světě, který je v současnosti nejistější. Také kvůli celé té řadě teroristických útoků. A nebo je důležitější usnadnění a zrychlení operací, které probíhají na šengenských hranicích. A nebo je to Kolumbovo vejce, nebo se nám podaří zajistit oba cíle zároveň. Děkuji. Uh, will be Mr. Diaz de Mera. Pan Diaz de Mera nyní. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl stručně zareagovat na několik komentářů. Chtěl bych tím pouze přispět do naší debaty, dále ji obohatit. Některé věci říkáme spíše intuitivně, některé říkáme na základě teoretických zkušeností a také právě já nyní budu vycházet z praktických empirických zkušeností a znalostí reality. A z tohoto pohledu musím několik věcí připomenout. Nechci nějak opravovat předřečníky, ale chci jasně říci, jaká je moje pozice jakožto zpravodaje. Já jsem již včera hovořil o primárním právu. Primární právo se týká nás všech. Týká se ochrany našich osobních údajů. A článek 8 listiny základních práv ten je prostě naprosto vždy třeba dodržovat u jakéhokoliv legislativního nástroje. Článek 16 smlouvy o fungování Evropské unie opět obsahuje ochranu základních práv. Lidská práva jsou univerzální a neoddělitelná, nejsou nějak hierarchizována a důležité je právo na soukromí stejně tak jako právo na bezpečí. To je nepopiratelné. Za druhé, souhlasím s tím, co někteří kolegové řekli. Hovořilo se zde o důvěře. Je třeba, aby si všichni navzájem důvěřovali, policisté, politici, ale tu důvěru musíme skutečně pocitovat. Hovořilo se zde o tom, že Europol nefunguje. Já jsem byl členem správní rady Europolu a já jsem byl zpravodajem pro nařízení o Europolu a pro další nástroje a mohu potvrdit, že Europol funguje. Samozřejmě, že lze jeho činnost dokonalit, to je jasné, ale funguje. Ale je potřeba dát mu více prvků, více nástrojů. Jmení rejstřík cestujících PNR. To je další takový nástroj. A pokud te, říkáme, že tento jmení rejstřík cestujících by mohl narušit ochranu osobních údajů, tak eh, zde je třeba podívat se na to, jak je to skutečně je. Tam například nejsou informace o politické straně, o pohlaví a tak dále. Zítra budeme mít prezentaci pana Kirkhopa k, o, te, o tomto nástroji. Tím chci říci, že pokud eh, o něčem hovoříme, musíme to znát. Musíme proto mít eh, určité reálné podklady. A kolegovi bych chtěl eh, říci, že ho vždy poslouchám velice pozorně, protože říká důležité věci. V té první sekci jsme zde měli pana Harmsmu z Nizozemska a na něho potom reagoval německý a maltský kolega. Co to vše znamená? Znamená to, že musíme zaručit interoperabilitu. Těch nástrojů v této oblasti je celá řada. Nebudu je nyní vyjmenovávat, protože jsme o nich již eh, hovořili. A ty nástroje musí být navzájem interoperabilní, musí být propojeny. Pokud toho dosáhneme, tak dosáhneme snazšího a rychlejšího přechodu vnějších hranic, ale také lepší ochrany soukromí a osobních údajů. Myslím si, že tady asi skončím, protože si nechci řečnický, řečnický čas příliš přivlastňovat, ale toto jsem říci musel. I, I will refrain to... Já uh, už uh, nebudu uh, zmiňovat další složité otázky, jako jsou strategie prevence, které jsou uh, teď uh, v módě a hodně se o nich hovoří. A teď posledního řečníka, kterého tady máme, nevím, jestli ještě někdo další se chtěl, nebo poslední řečník každopádně bude eh, poslankyně eh, Gomeš. Máte slovo. Děkuji. Já tady v parlamentu eh, pracuji na strategiích boje s terorismem a na to bezpeč- ve výboru pro bezpečnost a obranu. A nepochybuji, že sdílení informací a interoperabilita jsou naprosto nezbytné pro orgány činné v trestním řízení. A samozřejmě otázkou je, jak to vyvážit se základními právy, což mimochodem není e, věc jenom pro evropské občany, ale pro kohokoliv pro evropské, podle evropských smluv. Takže ta rovnováha, přiměřenost, ochrana údajů, to musí platit pro všechny. Myslím si, že eh, dát eh, Europolu eh, do rukou takovéto informace a posílit ho by bylo velice dobré. Europol hraje důležitou roli a mohl by hrát ještě důležitější roli. A na úrovni členských států často máme interoperabilitu špatnou a to je dáno nedostatkem důvěry. Ten je eh, způsobený eh, situací, jako eh, je u nás v Portugalsku, no také rozhodně země pana předsedy, kde například zpravodajské služby nemohou odposlouchává teroristy. bez eh, soudní kontroly, ale přesto to eh, dělají. A potom jim samozřejmě nevěříte. Nemáte tady důvěru občanů, nemáte tady eh, důvěru jednotlivých těch zpravodajských služeb mezi sebou. A něco podobného platí i mezi jednotlivými zeměmi. Takže tohle je velice důležitá otázka potřebujeme nějaký soustavný přístup. A v tomto ohledu bych se ráda zeptala německých kolegů, <clears throat> a když se vám to eh, líbí nebo ne, že v německé Evropě. Takže se zeptám eh, německých kolegů, jak můžeme hovořit o chytrých hranicích? Já jsem se ptal včera komise. Komise eh, se k tomu staví zdráhavě, ale včera její zástupce uznal, že to je problém. Jak můžeme hovořit o chytrých hranicích, když pomíjíme to, jak otevíráme hranice lidem, bohatým eh, lidem, kteří přicházejí s zlatými vízy. Což by mohl být eh, samozřejmě zdroj pro organizovaný zločin. Možná, že jeden čas to bude, že to nějaký čas bude v klidu a potom se to probudí. Malcký kolega o tom hovořil. Hovořil o těch rozporech mezi eh, kontrolou organizovaného zločinu, džihadisty a na druhou stranu. Je tady ta výměna k ehm, cestovnímu ruchu a tak dále. Tam se to prostě dělá všechno bez kritérií, bez jakékoliv souvislosti, bez konzistence. Tím, jak jsme chytří najednou těmi hranice, to jsou chytré hranice. Si říkám, jestli uh, si tuhle otázku kladou taky v Německu. A potom tady je další otázka, na kterou jsem se ptal včera a komise na to eh, nějak nereagovala. Nikdo nehovoří o potřebě eh, chytré kontroly cestujících eh, soukromých civilních letadel nebo soukromých lodí. Dobrá. Pořád nám zbývá ještě 10-12 minut do konce zasedání. Takže navrhuji následující. Rozdělíme eh, tu dobu a dáme to 5-5 nebo 6-6 mezi naše eh, dva hlavní řečníky, aby eh, se pokusili odpovědět na celou tu širokou škálu výborných otázek, které zde zazněly. Musel se prohodit, nebo jak je libo. Tak paní profesorka Debrauer bude hovořit jako první. Máte slovo. Děkuji za všechny otázky a, a připomínky. Bylo to velice užitečné. Tak, musím si sundat sluchátka, abych se neslyšela. Nejdříve to, co říkala paní Renault. Jestli myslím, že je tady rozpor mezi jedním z těch základních cílů, eh, který eh, tady, eh, které zde byly představeny, a sice eh, vymáhat eh, zákon a rychle provozovat ten pohraniční styk. No, já myslím, že tady ten rozpor zatím není, ale mohl by být nastat při implementaci. Jenom tím, jak ty různé nástroje nebo kritéria potřebujete dobře vymáhat zákon, a na druhou stranu potřebujete e, opatření, která budou v praxi dobře e, fungovat i pro e, cestující. Je tady určitý rozpor a teď je třeba se rozhodnout, co potřebujeme. Jestli potřebujeme ten datový systém pro bezpečnost nebo pro účel migrace. Je třeba si to tady eh, rozhodnout. Například tady byla otázka o mm, nebo na ten harmonogram. Já jsem říkala, že v té architektuře budeme počítat s tím, že orgány v trestním řízení by si to mohli nechat eh, déle, ty informace. Ale u nás, u správního nástroje v eh, těch migračních eh, úřadech, tam my můžeme mít kratší dobu eh, uchování údajů. tak aby ty eh, administrativní údaje, které jsou nezbytné pro cestování, byly správné. A tady hovořím o číslech pasů a jménech, rodinném stavu, dětech a tak dále. Já jako chovám velkou úctu a obdiv eh, k eh, práci eh, orgánů vnitřní bezpečnosti. Dokážu si představit, že oni potřebují uchovávat ty informace déle. Ale z hlediska administrativních údajů je třeba, abyste tam dali kratší údaje. Program registrování cestujících. Ano, ale musíte také zjišťovat, jestli to je všechno uh, správně nastavené, tak aby uh, ten projekt chytrých hranic, když řekneme, ano, hlavním cílem je uh, přistěhovalectví nebo řešení přistěhovalectví, ale může to přispět i k bezpečnosti, protože ale je tady spousta různých kritérií, které lze eh, uplatňovat různě v různých členských státech. Ani v podstatě nevíte, kdo potom vám vstupuje na území. Potom tady byla ta druhá otázka eh, k tomu, co říkal lotyšský poslanec. Litevský, pardon. Každá organizace která dokáže eh, prokázat, že potřebuje údaje, by měla získat přístup. No pokud máte tuhleto velkou eh, databázi pro migrační účely, tak potřebujete více, než jenom eh, říkat, že potřebujeme přístup k těchto organizacím, těch a těch organizací. Musíte mít konkrétní kritéria pro dané případy, kdy potřebujete zvláštní bezpečnostní opatření a kdy budete potřebovat informace eh, z dané databáze teď. Ne, že dáme na pět let pro každý členský stát, pro jeho orgány dané eh, přístup. Je třeba eh, tam zachovat soudní kontrolu. Potom eh, pan Depré. Jestli mě eh, pochopil eh, správně, tak já jsem byla ráda, já bych byla ráda, aby to bylo všechno na národní úrovni. No tak, tak jsem to tady neříkala. Já jsem spíše chtěla říci, že tu vzdálenost mezi národními orgány máme překlenout sdílením informací. A zatím to byl problém, to sdílení informací. A nevím, jestli je to problém jenom mezi členskými státy. Chceme sdílet ty informace? Zejména pokud je o vnitřní bezpečnost, což je velmi důležité. Ano, někdy členské státy, dokonce i třetí státy, e, sdílejí ty informace. Ale pokud víme, že lidé nechtějí sdílet informace, například v šengenském informačním systému, který může být velmi e, účinným nástrojem, nebo prostřednictvím e, Europolu dokonce tam to je účinný nástroj, tak musíme se zamýšlet nad tím, jestli opravdu máme dělat novou databázi. Pokud jde o mm, přiměřenost, to byla to otázka ze Slovenska ohledně eh, konfliktu mezi eh, soukromým a veřejným pořádkem. Kritéria ochrany údajů jsou pro veřejný pořádek, protože je tady spolehlivost dát minimalizace eh, těch údajů, jsou tady lhuty pro eh, uchovávání těch údajů. Čili oni nám opravdu eh, potom dávají, máme potom lepší a spolehlivější informace, čili tam není konflikt. Omezení účelu, to je také velice jasný způsob, jak používat ty databáze. Já myslím, že jsem vyčerpal všechny, většinu těch otázek. Dobrá, děkuji. A teď pan Zelen. Eh, vy mě stavíte před velkou výzvu mojím eh, eh, tady jak se boj proti terorismu snadný ve srovnání s odpovědí na všechny vaše otázky během pěti minut. Nejprve chci začít tou otázkou přiměřenosti. Jde o eh, jenom menší počet osob, které se snažíme odhalit, ale uvědomte si, jaké škody eh, těchto málo osob může způsobit v Evropě. A tady jde o základní práva eh, osob, kteří jsou poškozeni v případě teroristického útoku. To je věc, která z mého hlediska musí být také zohledněna v posuzování přimě, přiměřenosti. Hovořilo se o různých nástrojích, šengenský informační systém, vízový informační systém, které se používají, proč nejsou dostatečné. Mm, mm, šroubovákem nemůžete eh, sekat dříví, to jsou přesné nástroje, které mají přesný účel a my nechceme žádné všeobsáhlé nástroje, máme mnoho zkušeností, s tím, že když máme komplexní řeš, s hledáním komplexního řešení, a upřímně mohu říci, že se nám to nepodařilo, protože jsme nebyli schopni ten komplex, tu, pokryt tu komplexní, kompletní potřebu. Samozřejmě tyto různé prvky musí být rozumně propojeny, ale jako bezpečnostní orgány jsme spokojeni s tím, abychom byli uživatelé druhé linii Eh, balíček Smart Borders jaksi nemá primární cíl vytvářet dosahování bezpečnosti, to je v pořádku. A když se, pokud se toho budeme moci účastnit, i šengenský informační systém, i vízový informační systém, především ten vízový systém, tam nejde o bezpečnostní orgány, ale bezpečnostní orgány participují. Já se domnívám, že ochrana dat platí pro všechny orgány, policii, vojenské orgány, čistě civilní, migrační orgány. Všichni eh, musí dodržovat eh, standardy ochrany dat a musí no, ochranu datových systémů a eh, zajistit bez nezávisle na tom, zda jsou to civilní, policijní nebo vojenské orgány. Z francouzské oblasti padla otázka, zda SIS a vízový informační systém bychom neměli napřed eh, posoudit a používat. To samozřejmě používáme v boji proti terorismu a kriminalitě SIS a VIS jsou centrálními prvky v rámci boje přeshraniční eh, pohybů. To byste měl vědět. To platí i pro Europol. Europol je centrálním prvkem naší bezpečnostní architektury v Evropě. Neměli bychom o tom mluvit špatně, je to cený nástroj a tento cený nástroj je třeba posílit a dále rozvíjet. Ale také bychom ho neměli přetěžovat úkoly, které, nelze, ne, které nemůže plnit. Kontrolní linie, tedy kontrole na vnějších hranicích, to nemůže nahradit Europol, to musí být jasné. Je to ale důležitý prvek, dobrý cený nástroj a měl by být posílen. Padla otázka na džihadisty, kteří pocházejí z Evropy, nebo pocházejí z Evropy, z školy v Syrii, pak se vrací. Ano, tady mluvíme o občanech Unie, ale to je jenom část pravdy. Třetina z nich jsou příslušníci třetích zemí, já mluvím za Německo, a nejsou to občané Unie, nemají tedy německý pas. A samozřejmě jsou eh, Taky se na ně musíme zaměřit. A nemůžeme se zaměřovat jenom na tragické události posledních měsíců. Máme tři různé scénáře. Když se podíváme na příštích pět až šest let. Jednak je tady fenomén takzvaného homegrown terorismu, domácího terorismu. Tam můžeme používat jenom tedy národní Eh, opatření, pak máme osoby, které cestují do krizových regionů, pak zase vrací, tam se radikalizují, to je druhá varianta. Tady může balíček Smart Borders částečně pomoci a pak máme eh, zahraniční teroristické organizace, které udělují tedy úkoly a různé prvky a eh, operát aktoři tedy spolu, spolupracují a jsou to ať občané eh, EU nebo třetích zemí. Velký problém v tom posledním je, že ten mm, prvek, o kterém tady mluvíte, může pomoci. Jenom, chci jmenovat jenom dva příklady. Měli jsme eh, případ Islamského džihadského unionu, který se pokusil zaútočit v Německu. Bylo to řízeno zvenku, ale operátoři byli i ve vnitrozemí, byl to a ty útoky měly proběhnout na štramsburském vánočním trhu. Bylo to tedy spojení Eh, těch, kteří cestovali a přicestovali a pak chtěli odcestovat a s těmi, kteří jsou už ve vnitrozemí. Neměli bychom se tedy omezovat na jednotlivé situace a pak hledat univerzální řešení, ale osvětlovat společně různé scénáře a pak eh, různé elementy tedy spojit. Mm, doufat, eh, že jsem byl schopen zodpovědět na eh, vaše otázky. Pokud máte další otázky, i po diskusi jsem vám k dispozici. Děkuji. Já bych samozřejmě chtěl poděkovat všem řečníkům z národních parlamentů, Evropského parlamentu a i hned bych dal, eh, přešel tady k uzavření Eh, naší eh, dnešní schůze a předal bych slovo paní Gál. Děkuji. A úplně na závěr dám slovo zpravodajům, dám slovo paní Fajon. Nejprve panu Diaz de Mera. Děkuji mnohokrát, Kingo. Já bych chtěl v první řadě vyjádřit eh, vděk eh, všem členům národních parlamentů a členům Evropského parlamentu, protože nám eh, velice pomohli a také nám jistě budou i nadále pomáhat, abychom tento legislativní balíček, který má celou řadu různých aspektů a který je velice složitý, nějak dokončili. Já musím běžet na letiště, takže pouze několik Eh, stručných poznámek na závěr. Jsem přesvědčen o tom, že Tanja Fajon to všechno shrne mnohem lépe. Já dříve, než odejdu, bych ještě jednou vám všem chtěl velice poděkovat a několik eh, závěrů. Budeme mít tedy nový legislativní návrh na začátku roku 2016 a proto je třeba vést eh, hodně takových debat, jako byla ta dnešní a včerejší, abychom lépe definovali, jak by měl ten nový legislativní návrh vypadat. Za druhé, jaká je stávající situace? V současnosti máme problémy s řízením migračních toků na hranicích a čísla ukazují, že stávající systémy nebudou dostačující pro kontrolu hranic v budoucnosti. Řada států již má svůj vlastní systém vstupu a výstupu, tyto systémy však nejsou navzájem propojeny. Ukazuje to určitou neúčinnost, neefektivnost a také obrovské náklady. Proto bychom měli mít nástroj komunitární. Za třetí nebo za čtvrté, už nevím. Všichni řečníci souhlasí s tím, že je třeba lépe a jasněji definovat cíle systému EES, tedy cíle hlavní a cíle sekundární. Členské státy se téměř shodnou na tom, že hlavním cílem by mělo být eh, zlepšení toku cestujících a sekundárním cílem boj proti organizované zločinnosti tím, že by se přístup umožnil i bezpečnostním a policejním složkám. Parlament rovněž zastává tuto pozici jakožto hlavní cíl, avšak někteří poslanci chtějí mít ještě více důvodů, více argumentů pro to, aby policejní složky měly k databázím přístup. Pokud je o ten přístup ze strany policejních a bezpečnostních složek, národní parlamenty toto velice silně podporují. A jak jsem již řekl a jak ještě nyní zopakuji, od Evropský, Evropský parlament zde požaduje více argumentů stejně tak jako zhodnocení zkušeností se systémem VIS. Je zcela jasné, že status quo nemůžeme ponechat eh, nezměněný a je třeba přijmout nová inteligentní řešení. Takovým svorníkem všeho je vyváženost mezi bezpečností a ochranou osobních údajů. To je naprosto nepochybné. Všichni řečníci brání, včetně tedy mě, silný systém ochrany osobních údajů a je třeba nalézt určitou vyváženost, tak aby ty primární a sekundární cíle byly kompatibilní. Pokud jde o dobu uchovávání údajů, shodneme se na tom, že by to mělo být e, omezeno bez ohledu na to, zda přístup budou mít policejní složky či nikoli. Zástupci agentury EULISA hovořili o tom, že nebude tyto údaje uchovávat a zpracovat, že to budou členské státy, které to budou dělat v souladu se svou legislativou týkající se ochrany údajů. Velice důležitá je taká, také e, přiměřenost při sběru různých údajů. Zvláště jsme zde hovořili o biometrických údajích. Pokud jde o architekturu a rozpočet, důležitá je zde interoperabilita a opětovné, opět, možnost opětovného využívání systému je třeba systému co nejvíce využívat tak, aby ty rozpočtové prostředky na to byly odůvodněné a nesmíme opakovat ty rozpočtové chyby, které jsme eh, jak si měli u systému EIS. A také všichni čekáme na výsledky pilotního projektu. Mezitím budeme se nadále tyto cíle snažit upřesňovat a definovat. Takže ještě jednou vám všem děkuji a brzy se opět těším na shledanou. Thank you very much, Diaz de Mera, Mr. Diaz de Mera. Děkuji, pan Diaz de Mera. A já okamžitě předám slovo paní Fajon. Děkuji, děkuji Kinga a děkuji uh, Gustín. Nově, který odchází, mm, mm, velice dobře se mi s ním pracovalo. Uh, Eh, ještě jednou chci poděkovat všem zúčastněným za velice cené příspěvky sekretariátu Libe, všem hostům, že se nám podařilo zorganizovat tento dvoudenní seminář, který bude eh, velmi užitečný pro naši další debatu a práci v Evropském parlamentu. Vyslechli jsme mnoho řečníků a mnoho z vás přispělo do té diskuse. Ty intervence byly velmi zajímavé a mm, vlili světlo na specifické problémy, kterým čelí eh, lidé, kteří pracují přímo v terénu. Národní poslanci hovořili o eh, svých názorech a na toto diskusi, která tady bude pokračovat. Naším úkolem zde v Evropském parlamentu bude monitorovat další kroky, konkrétně tedy testovací fáze, o které jsme mluvili, zde v parlamentu budeme nadále pos, pečlivě posuzovat pokrok v tomto směru zjištění EU LISA a další užitečné informace o novém potenciálním systému. Um, což ehm, bude příští rok, kdy bude mm, prezentován nový legislativní návrh. Několik eh, z řečníků řekl celou řadu zajímavých věcí, především mm, ti, kteří byli velice opatrní, co se týče přiměřenosti a potřebnosti. Kolega z Malty a další zdůraznili potřebu najít rovnováhu a s tím velmi souhlasím. Mm, některé naše velké problémy zůstávají, otázka přiměřenosti v souvislosti s náklady, do jaké mí, jak daleko chceme zajít kolik jsme ochotni obětovat za zvýšenou bezpečnost, jak daleko chceme zajít eh, při sbírání dat cestujících a vstupování do jejich soukromí, eh, do jaké míry chceme eh, orgán, represivním složkám umožnit přístup k těmto datům. A těch, kteří potřebují víza ke vstupu do šengenské oblasti, tak tam již spíráme otisky prstů a ty jsou v systému VIS. Jediní občané, kteří nejsou v systému e, z běru biometrických dat, jsou již v stávajícím programu. E, otázka je, proč tedy nemůžeme rozšířit program VIS, musíme budovat nový systém. To jsou otázky, které budeme řešit v budoucnu. Náklady jsou obrovské, to musíme přiznat. Otázka přiměřenosti stále platí a proto máme všichni velkou odpovědnost, jak v Národním parlamentu, a to ještě větší, protože pracujeme na základě špatné legislativy. Proč to říkám? Protože již jsme jednou řekli ne v Evropském parlamentu a komise sama si uvědomila, že potřebujeme novou legislativu. A mm, nechceme, aby ta nová legislativa ještě více omezovala naše svobody a svobody občanů, kteří přicházejí do Evropy z třetích zemí. Na závěr chci říci, že ta naše práce nebude snadná. Oceňuji spolupráci v parlamentu eh, s národními parlamenty a experty, výměnu mm, informací a zkušeností. Takže děkuji. Děkuji. Děkuji paní Fajon. Tím jsme se dostali na konec meziparlamentního setkání. Chci ještě jednou poděkovat všem řečníkům, moderátorům, těm, kteří, všem kolegům, kteří poskytli vstupy eh, na tomto setkání. Všechno eh, bylo to velice užitečné, zajímavé. Eh, jsme rádi, že ta témata jsou v rukou kvalitních eh, dobrých zpravodajů a že budeme úspěšně pokračovat dál, zodpovědně pracovat. Děkuji všem a přeji příjemnou cestu domů a za kolegy ve výboru pro kolegy z výboru Libe chci říci, že ve tři hodiny se sejdeme zde k, e, na standardní schůzi výboru Libe.